oder? So, liebe Kolleginnen Dobrý den, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat s naším zasedáním. Dnes ráno jsme měli asi velmi stresující hlasování, takže někteří se ještě zotavují na obědě. Vítám u nás bývalou kolegyni Pio Lokateli, která přivedla celou skupinu studentů z Itálie. Srdečně vás vítám v našem výboru pro životní prostředí a těší mě, že vás zajímají naše diskuze. My jsme se dostali k bodu číslo 12 a to je činnost výboru STOA. A to takové činnosti, které se týkají výboru ENVY. Výbor a Science and Technology Options Assessment. Máme zde zástupce Salvatora Tatarelu a Vittoria Prodyho z SAD. A dnes si vyslechneme, co STOA dělá a co může udělat v oblasti témat, kterými se zabýváme my v našem výboru Envy. Takže já bych dal slovo panu Tatarelovi aby nás uvedl do této diskuze. Prosím, máte slovo. Prezidente, la ringrazio soprattutto... Děkuji. Já vám chci poděkovat. A to zejména s ohledem na to, že se jedná o první zasedání, kde máme my, je tedy členové STOA, možnost informovat vás o, naší, o našich aktivitách. Údajně k tomu v minulosti zatím nedošlo a není žádný precedent v jiném výboru. Domnívám se, že spolupráce mezi STOA a výbory parlamentu musí být zesílena a prohloubena, a to tak, aby činnosti STOA byly koordinovány a aby byly zharmonizovány s tím, co se děje ve výborech. Máme žádosti o projekty a mně se zdá nesprávné, aby z toho rozhodovala bez kontaktu s parlamentními výbory, aniž by si tedy vyslechla jejich názory. Já tudíž nemohu než eh, z celého srdce přivítat dnešní iniciativu. Projekty STOA se nevybírají jen tak nahodile, ale na základě pečlivého posuzování. 21. května se hlasovalo o nových projektech. Ve výboru STOA jsme tudíž zvolili, vybrali, které projekty by měly dále pokračovat. A já je stručně uvedu a pak dám slovo panu Prodemu. Takže na úvod dobrá zpráva a to, že projekt, který dostal nejvíce hlasů, byl projekt, který vzešel z výboru Envy. Je to projekt pro udržitelné řízení vodních zdrojů pan Tabaje, od pana Tabajeho. Tomu se dostalo velmi široké podpory. A další projekt, který je důležitý, představil eh, předseda STOA, pan Rubik, a ten se týká tématu klimatických změn a dopadů těchto změn na zemědělství. Jak jistě víte, zemědělství představuje 10 emisí skleníkových plynů. Třetí projekt zase zohledňuje význam astronomie a mapování vesmíru. Jedná se o workshop. Já sám jsem tento projekt představil a ještě kolega Malten. A je skutečně důležité zúraznit význam astronomie a přispění evropských společností do, na vědecké mise ve vesmíru. Je důležité, abychom se zabývali nejenom novými materiály, které lze vyvinout, ale také dopady astronomie na infrastrukturu, dopravu a dokonce i zemědělství z hlediska druhotných a vedlejších dopadů. Jeden projekt zaslal výbor ITRE a to využívání elektrických vozidel v rámci energetického systému, čili samozřejmě elektromobily a osobní automobily. V podstatě je to průřezový projekt, který zahrnuje celý automobilový průmysl a jeho cílem je zvýšit zaměstnanost a udržet pracovní místa. Máme tu také jeden menší projekt, který je důležitý pro naši práci. Snažíme se dát dohromady práci jednotlivých poslanců s činností vědeckých odborníků tak, aby výsledky vědy měly přímý dopas, dopad na politiky a strategie. A tak, abychom vzájemně chápali své náhledy a postoje. A konečně tu máme další projekt, to je takzvaný Smart Grid, je to inteligentní přenosová síť, je, je to v energetice a máme tady posílit obnovitelné zdroje a tím pádem také poskytovat různé vedlejší služby pro provozovatele, pokud jde o různé inteligentní systémy řízení a o schopnost flexibilně nakládat se zdroji. A nyní dám slovo panu Prodymu. Děkuji, pane Tatarela. To bylo skutku velmi podnětné. Takže není pan Prody. Děkuji vám, pane předsedo. Naprosto se shoduji s panem Tatarelou v tom, že je nesmírně důležité, aby výbor pro životní prostředí vyslechl informace o činnosti stola. V řečtině stoa znamená pilíř. A tak bychom eh, ho možná měli také vnímat. Protože to, co stoa dělá, to není nějaká vedlejší záležitost. Je to pilíř? Nebo to není pilíř? Není to pilíř je to něco, co spíš používáte třeba v dole, abyste se do toho dolu dostali. A to je jedno. Já se omlouvám, říká řečník. Aha. Já jsem si to právě pamatoval z řečtiny ještě ze školy. že to bylo něco, co se tak trochu podobalo něčemu, co se používá ve stavebnictví. Ale eh, doufám, že ta metafora je tedy je nadále platí, platná. Měli bychom každopádně nahlížet na tuto problematiku eh, z toho úhlu, že naše společnost se neustále proměňuje a otevírají se nové možnosti. Možnosti, které skýtají nové technologie a které vyplývají z všeobecného pokroku a z toho, jak se novým způsobem na věci díváme. Například Všichni jsme obeznámeni se zásadou předběžné opatrnosti. A musíme dobře chápat, jak tuto zásadu lze uplatnit. Na druhé straně musíme hledat různé alternativy. Takže pokud nevíme přesně, jak se věci mají, tak pak při použití principu předběžné opatrnosti musíme eh, zabránit tomu, abychom rozhodli, abychom přijali taková rozhodnutí, která budou mít nějaké nebezpečné, nežádoucí účinky musíme si také přiznat, že v některých oblastech jsou naše znalosti omezené. A my to musíme změnit. Musíme ty poznatky získat co nejdřív, abychom z toho přístupu předběžného přístupu přešli k přístupu hodnocení dopadů, hodnocení rizik, abychom je dokázali kvantifikovat. V tomto výboru Často uplatňujeme přístup hodnocení rizik při přijímání rozhodnutí. Stoa je tu od toho, aby poskytovala podporu celému Evropskému parlamentu při rozhodování o tom, jaké metody mají být při řešení problémů použity. A to z hlediska jak metod vědeckých, tak i politických. A my se skutečně snažíme být celému parlamentu k dispozici. A pan Tatarela již uvedl nějaké, nějaká tato, některá z těchto témat, která jsou součástí pracovního plánu stola, A jsou to otázky nesmírně důležité, jako je třeba energetika, zemědělství. A ještě bych si dovolil k tomu doplnit, omezení daná, tedy omezeností přírodních zdrojů a surovin. Musíme chápat, co z těchto omezení vyplývá naše civilizace si zatím tato omezení neuvědomuje. Protože po tisíce let se lidé, kteří jsou na této planetě jen pár milionů let, a většinu historie používali velmi primitivní technologie. Situace se teď změnila. A jsme vystaveni dvojímu omezení a musíme mu správně porozumět. Musíme se postarat o to, aby technologický pokrok šel ruku v ruce s určitou mírou jistoty že budeme mít k dispozici dost zdrojů. Abychom se neocitli v situaci, kdy zdroje eh, začnou být vzácné. Podívejte se třeba na mobilní telefony. Obsahují 30 různých prvků. A to už je třetina Mendelejevovy tabulky prvků. Některé z těchto prvků jsou velmi vzácné. A proto mi tolik záleží na tom, aby když hovoříme o elektronickém odpadu, elektrošrotu, abychom to nevnímali jenom jako problém nakládání s odpady, ale také problém řešení zdrojů. Musíme mít na mysli tato omezení. A to ve všech rozhodnutích, která přijímáme. I v tomto směru se toho snaží přicházet s odpověďmi, a to zejména pokud jde o nové technologie. Prostě řečeno, nové technologie jsou tu od toho, aby nám poskytovali určité alternativy k materiálům, které jsou pro nás zatím nenahraditelné. Můžeme se tak pokusit nahrazovat například vzácné materiály materiály běžnými. Podíváte-li se třeba na struktury některých materiálů až po nanoúroveň, tak eh, technologický pokrok nám umožňuje splnit některé velmi přísné požadavky. Ale s tím se také pojí celá otázka toxikologie, kdy i k tomu se můžeme stavět z nanotechnologického hlediska třeba u částic, máme některé částice, které eh, jsou velké jenom miliardinu metru. A pokud hovoříme v těchto rozměrech, tak tomu musíme mít úplně jiný přístup. Protože v podstatě to vidíme z hlediska transparentnosti, buněčné membrány můžeme vstřikovat tyto látky eh, přímo do buněk. A to jsou všechno záležitosti, které eh, stoa probírá nebo se jimi zabývá spolu s biotechnologií a bioinženýrstvím. Stoa se také zabývá tématem etiky. To je něco, co s tím souvisí. Souvisí to s eh, využíváním bioinženýrství a biotechnologie obecně. A já se tudíž domnívám, že toto jednání může mít velký význam, protože výbor Envy si může udělat lepší obrázek o tom, jakou podporu mu může stoa zajistit. pro přijímání rozhodnutí, tak aby rozhodnutí, která výbor přijme, byla více založena na faktech. Děkuji, pane Prody. Já velice vítám možnost této rozpravy. Určitě výbor Stova je velice důležitý pro náš výbor Envy a Stova je také důležitá pro další výbory, které se zabývají velice komplikovanými otázkami a kde nám právě studie Stova pomáhají k tomu, abychom si vytvořili na věc svůj názor. Proto se domnívám, že je to velice důležité. Můžeme si položit otázku, zda stola využíváme dostatečně anebo příliš málo. A to také za jej využíváme včas před naším rozhodováním, abychom měli dostatečné znalosti o tom, o čem hlasujeme, například v oblasti chemie nebo biologie, jsou takové věci, které eh, někteří lidé běžně neznají. Když například tento obor nevystudovali, tak je někdy také složité se v tom přesněji vyznat. A právě proto zde máme ten výbor STOA. Všechny parlamenty mají e, takovéto výboru. Americký kongres asi největší takovýto výbor a i vinstrátní parlamenty mají takovéto služby a my jsme rádi, že máme STOA a vykonává svoji práci. Děkuji také kolegům, kteří vedle své běžné práce ve výborech se ještě věnují těmto aspektům. Já bych měl několik otázek. Za prvé, zda zdroje, které stoje má, vystačí. Většinou na takovouto otázku bývá odpověď ne. Ale možná, že možná, že jsme si zde přidělili kdysi dostatek prostředků, tak možná byste nám mohl říci, kolik toho řádově, jaké jsou tam dimenze, zda to postačí pro práci, nebo jste pod nějakým tlakem, nebo máte velkou svobodu dále, zda studie vytváří naši lidé, anebo zda je zadáváme externě. Potom by mě také zajímalo, nebo řekl bych to takto, eh, vítám, že provádíme analýzu rizik protože to bylo něco, o jsme usilovali a já bych navrhl, aby výbor i obecně projednal, jak, jak my chápeme vůbec pojem rizika. Samozřejmě politika například pohlíží na riziko jinak než odborníci. Kolega Prody právem hovořil i o tom preventivním principu, to znamená, že už bychom rozhodli třeba, že něco nepřipustíme, když se nejsme jistí, že je to dobře nebo špatně, zatímco odborníci by možná řekli, že to je dostatečně dobré a proto by to průmysl klidně mohl realizovat, ale politika v tomto případě myslí v jiných kategoriích. Nicméně během tohoto funkčního období by bylo docela zajímavé uspořádat třeba dvou nebo tří hodinové novou akci týkající se právě analýzy rizik, podívat se na to, v jakých mantinelech my vůbec věci posuzujeme a potom o nich rozhodujeme. Kolega Kataterela už hovořil o několika tématech dopad změn klimatu na zemědělství, a nebo naopak příspěvek zemědělství ke změnám klimatu, protože to jsou dvě strany jedné mince. A je to nesmírně důležité téma. Co se týče vodohospodářství, to je téma, kterým se budeme zabývat, protože komise nám předloží strategii pro vodu, takže jistě bude dobré mít k tomuto tématu příslušné údaje. Dobrá, ze strany komise jsem byly pozváni kompetentní lidé, paní Aurore Maje. Pokud chcete, můžete se vyjádřit, nemusíte samozřejmě, ale pokud chcete něco říci k činnosti STOA, nebo pokud nějaký jiný zástupce komise se chce vyjádřit, ale není to nezbytně nutné, pokud si to nepřejete. Kolegyně a kolegové, chcete se přihlásit o slovo? Ano, už se přihlásili, paní Korin Lepáš. Merci, merci, monsieur le président. Je suis désolée. Je... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, eh, ztratila jsem téměř hlas. Myslím si, že toto je téma, které je mimořádně důležité. Eh, nemohli bychom dělat svou eh, práci jako poslanci a definovat veřejnou politiku, pokud bychom neměli dostatečné množství vědeckých informací, které nám při našem rozhodování pomáhají. To by bylo skutečně nemožné. Takže se všichni snažíme zlepšit podmínky, podmínky, za kterých informace, znalosti a tak dále eh, můžeme získávat. To si myslím, že jsou věci mimořádně důležité. Eh, vrátím se teď k tomu, co říkal pan Prody, eh, který hovořil o tom principu obezřelosti obezřetnosti. Mě eh, překvapilo, že o tomto principu někteří pochybují, eh, protože někteří chtějí, abychom nahradili eh, vyhodnocování rizik spíše řízením rizik. A z tohoto pohledu bych si vás dovolila eh, odkázat eh, na zprávu, kterou eh, vypracovala před deseti lety Agentura pro životní prostředí. Tam se to všechno vysvětluje velice dobře a hovoří se tam právě konkrétně o tomto principu obezřetnosti. Myslím si, že spochybňovat tento princip, alespoň podle mého názoru, e je zkrátka eh, v důsledek toho, že to je možná příliš vzdálené od eh, samotného výzkumu. Myslím si, že to je skutečně téma mimořádně důležité a je potřeba o něm hovořit. Hovoříme o principu, který fakticky znamená, jak také ostatně o tom hovořil pan Prody, eh, znamená, že riziko, které nemůžeme předvídat, a celá ta otázka prevence a obezřetnosti a tak dále. To znamená, pokud existuje nějaké podezření, že je nějaké riziko, potom potřebujeme k tomu mít skutečně zásadní výzkum, protože já si myslím, že toto je opravdu hnací e, síla výzkumu. Nemůžeme to nahradit řízením rizik. Potřebujeme veškerá vědecká pracoviště, která by bychom měli zmobilizovat, aby se těmto otázkám věnovali. Dnešní diskuse se vlastně zabývá tím, jestli vůbec můžeme tyto otázky klást, protože první problém je ten, že přijmeme to, že výzkum se zabývá něčím, co by mohlo vést k negativním výsledkům. Hovořím například o eh, zdravotních důsledcích geneticky modifikovaných eh, organismů. Proto si myslím, pane předsedo, že se skutečně jedná o téma, které je naprosto zásadní pro práci našeho výboru. Děkuji, paní Lepáš. Doufám, že se brzy uzdravíte. A nyní myslím, že všichni kolegové, kolegyně poslouchali, už se nikdo nehlásí o slovo, tak možná pokud byste chtěli odpovědět na ty otázky, které zde zazněly z pléna. Kdo chce začít jako první? Pan Prody, vy budete mluvit jako první, prosím. Innanzitutto per quanto riguarda... Um. Co se týče výzkumu, E, takže já bych se věnoval otázce výzkumu, to je obecné, že to znám. Většinou jsou to projekty, které se zadávají externě. My sami občas míváme například vědecké znalosti, ale samozřejmě musíme se rozhlížet i venku a hledat tam nejlepší možnosti. Neplatí to pouze po Evropě, měli bychom mít eh, pohled celosvětový. Tak, abychom zde skutečně nalezli nejlepší možnou pomoc. A k otázce zdrojů. K otázce zdrojů chci říci to, že my máme personál, který nám pomáhá a který, eh, který by vám mohl příslušné odpovědi konkrétněji poskytnout. Když se podíváte na publikace toho, tak zjistíte nesporně, že situace je taková, že vám tyto publikace můžou poskytnout komplexní obrázek. To tedy znamená, že zde můžeme vycházet z toho, že ty dokumenty jsou skutečně kompletní, no, velmi úplné. A proto my také víme, že celá věc je věrohodná a tím se také posouváme rychleji ku předu a můžeme také postupovat mnohem rozhodněji. Každopádně je důležité, abychom měli poradce co nejlepší. Protože musíme být také věrohodní Musíme být věrohodní, když rozhodujeme. Je to pro mě velice důležité a to platí také pro všechny ostatní kolegyně a kolegy ve výboru STOA. Jde o to, abychom v našich legislativních návrzích vycházeli z nejlepších možných dostupných poznatků a i z nejkvalitnějších kvantitativních hodnot, právě co se týče hodnocení rizik. Jde o to, abychom měli možnost skutečně velmi přesně srovnávat a potom vybírat na základě jednotlivých alternativ. A tam potřebujeme co největší jistotu. Ano, prosím. Děkuji. Já chci jenom doplnit to, co právě uvedl pan Prody. Rozpočet na letošní rok byl 650 tisíc eur, což je o něco víc než v předchozích letech. A musím konstatovat, Nejenom protože se to vždycky říká, ale prostě je to tak, ten rozpočet je nedostatečný. Oproti eh, tedy nárokům a, eh, a povinnostem, které jsou kladeny na parlament a na stole. Vždycky říkáme, že se musí eh, udržovat nebo zvyšovat rozpočet parlamentu a pokud chceme, aby nám stola i nadále byla užitečná, aby nám radila, s technologií, tak opravdu musíme svým slovům dostat. A příště, až se dostaneme k vyjednávání rozpočtu, tak musíme zvýšit prostředky alokované prostou. A teď k práci, kterou stoa vykonává. Používáme univerzit a vnějších výzkumných center, ale u každého projektu máme poslance Evropského parlamentu nebo člena či členku nějakého výboru, kteří sledují to téma v rámci parlamentu a kteří tudíž jsou schopni poskytnout eh, určité eh, politické vedení a my potom ty projekty publikujeme na internetových stránkách. A z toho jasně plyne, že bychom měli investovat i do těchto internetových stránek STOA tyto stránky by měly být přístupné nejenom z Evropského parlamentu, ale i šir, široké veřejnosti. Aby k tomu došlo, musí být tyto stránky čitelné a musí být trošku přitažlivější pro studenty a pro členy vědeckého společenství, tak aby to mělo k dispozici co nejvíce lidí. A děkuji našim dvěma zástupcům ze STOA. Ano, internetový portál je klíčová záležitost v dnešní době i s ohledem na budoucnost a já doufám, že tento portál je snad přístupný pro veřejnost a ne pouze omezen na přístup vědcům. Pokud tomu tak není, tak je to záležitost, kterou rádi zapíšeme do zápisu z dnešního zasedání. Rád bych eh, navrhl, abychom s vaší pomocí uspořádali workshop o analýze rizik eh, s ohledem na výbor životního prostředí, to, co říkala kolegyně Lepáš a kolega Prody, abychom se tomuto tématu dvě hodiny soustředěně věnovali, řekli si, co je to vůbec pojem rizika, eh, jak přistupujeme k tomuto pojmu a jak s ním zpracujeme. Takže bych vám chtěl poděkovat za tuto zprávu a za tuto rozpravu a dostáváme se k bodu číslo 13 dnešního programu. A to je zpráva o uplatňování právních předpisů EU s cílem zachovat biologickou rozmanitost a výhled v oblasti biologické rozmanitosti. Paní de Lange je zpravodajkou a pracovala intenzivně na této zprávě, takže já jí nyní udělám slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Upřímně řečeno, pane předsedo, já jsem si dala čas na čas, abych ho vypracovala, tuto zprávu, a musela jsem přitom myslet na svého otce, ne, že by to byl významný biolog a nebo ornitolog, ale je to učitel Němčiny, téměř si to neodvažuji říci. A nejradši říkal, že v omezení se potom ukáže, kde je skutečný mistr. A zde máme také omezení našich eh, zpráv z vlastních eh, podnětů. A já myslel, že snad říkal, co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. No to možná můj otec také říkával, ale to nejdůležitější bylo to, že zde v tomto výboru skutečně člověk musí být mistrem v sebeomozování, protože zpráva původně, upřímně řečeno, byla dvakrát tak dlouhá. A potom mi přišly podmínky sekretariátu. A ty nás neomezují pouze na to, kolik má být stran a odstavců, ale dokonce počet písmen. Takže nakonec byla polovina opět vyškrtána. Museli jsme se omezit na hlavní body. Oč jde? Jak to vidíte ve vlastní zprávě, tak je, je hlavně zaměřena na úroveň Evropské unie. Je tam samozřejmě odstavec také mezinárodní, tomu se nelze vyhnout, ale protože k Nagoji ještě bude vlastní usnesení, omezila jsem se na některá klíčová témata mezinárodní a jinak jsem se hlavně zaměřovala na EU. Samozřejmě, když se podíváme na klíčová témata, která je třeba zmínit, tak je to zklamání z toho, že jsme eh, nesplnili cíle pro rok 2010, potom obrovské tempo ztráty biodiverzity a hlavní otázka, co dále. Já jsem uvedla a zajímalo by mě, co si k tomu myslí kolegové, že zastavit ztrátu biodiverzity je minimální cíl v rámci Evropské unie. Potom scénář obnovy biodiverzity od Evropské komise, návrh, s kterým přišla, to je také velice důležité. Ehm, mnoho zemí na tom také pracuje, takže i ta obnova biodiverzity musí dostat své místo v budoucí ehm, strategii. Musíme udělat analýzu dopadů v této oblasti a dále, protože biodiverzita je téma mezinárodní, tak to znamená, že Evropská unie se musí zasazovat o to, aby toto, tomuto tématu se dostávalo větší mezinárodní pozornosti. Takže tím se dostáváme k tomu čtvrtému návrhu, e, tak jak je ve sdělení Evropské komise. Když se omezíme na hlavní body, tak je jasné, že nemůžu hovořit o věcech, o nichž rozhodují členské země, které spadají do jejich kompetence. To je samozřejmě problém. Například, když řešíme téma to, jako je Natura 2000, například v mé zemi se o této politice intenzivně diskutuje, o tom, jak funguje, jaké má dopady, ale většinou 80 až 90 se to týká legislativně na vnitrostátní úrovni a to já nemohu řešit s ohledem na 27 členských států ve své zprávě. Ale Eh, uvedla jsem některé zásadní rozdíly mezi členskými státy. Myslím si, že to je také úkol Evropského parlamentu. Například, že eh, pojem udržitelnosti, tak tam někde eh, jsou výjimky, co se týče negativních dopadů na Naturu 2000 a v jiných zemích zase tyto výjimky vůbec nejsou. Myslím si, že to je skutečně pozoruhodné. Další problematické téma, ano, to je velice právnické téma, hlavně když řešíme Naturu 2000, tak je tam eh, mnoho soudních rozhodnutí vnitrostátní. A když se podíváte na to, jak vlastně eh, právnicky je zacházeno s Naturou 2000, tak se to v jednotlivých zemích velmi liší. Já jsem se setkala se soudními případy, kde se například požadovalo to, že tam nejsou žádné průkazy negativních signifikantních efektů. A pak jsem viděla zase výrok, kde chtěli dokázat, že to nemá negativní dopady. Zdá se, že to je taková slovní hříčka, ale ono to má velký dopad, co se týče důkazního břemene. Takže i když je těžké z pohledu politiky a pohledu evropské politiky říct, se zeptat, jak pak to vypadá s právní implementací eh, této záležitosti, tak chci říci, že je to skutečně téma, o kterém musím hovořit, protože jsou zde velmi nápadné rozdíly. Jako Evropanka jsem si povšimla, že eh, tam, kde probíhá hranice těmito oblastmi, tak často není spolupráce mezi dvěma zeměmi. Já znám jeden příklad, kde je v podstatě podobný biotop na německé a nizozemské straně. V podstatě ta hranice už tam není vidět, ale když se podíváme, jak se postupuje v projektu Natura 2000, tak obě země postupují naprosto rozdílně a lidé, kteří budou tato dvě území řídit, spolu ještě nikdy nezasedali. Co se týče směrnice o vodách, tam také chceme, aby eh, státy eh, spolu více spolupracovaly, aby ta přeshraniční spolupráce byla prohloubena. Další eh, body, už se dostávám ke konci, další výzva je, jak integrovat biodiverzitu do jiných politik do jiných politik Evropské unie. A to platí také pro otázku financování. Budeme mít velmi problematickou diskusi k finančnímu výhledu po roce 2013. V podstatě je to optimistické, že Life Plus je jedna z položek, která je navyšována, jedna z mála. Ale když se podíváte kolik činí Life Plus v rámci celého rozpočtu, tak je to velmi omezené. Takže pokud chceme mít efektivní dopady, tak Life Plus bude muset realizovat různé cíle, budeme muset použít také například výdaje z oblasti zemědělství, z oblasti eh, boje proti klimatickým změnám, k tomu, abychom realizovali eh, cíle biodiverzity. V nizozemštině tomu říkáme zabít dvě mouchy jednou hranou v angličtině, je tam asi něco o zabíjení ptáků jedním kamenem, ale to už není tak vhodné, jistě chápete, co tím mám na mysli. Také prohloubení znalosti je důležité, protože jednotlivé státy často rozdílně zacházejí se statistickými údaji a je tam rozdílná úroveň znalostí, takže i tam je ještě mnohé co zlepšovat a také jsem uvedla několik mezinárodních aspektů. Například doufám, že v Nagoji eh, bude skutečně široká diskuse a že to nebude pouhá záležitost interního jednání ministrů životního prostředí. A jako poslední téma chci ukončit něčím optimistickým. Eh, to se týká potenciálu pra- vzniku pracovních míst v souvislosti s eh, ekoslužbami a biodiverzitou, vznik tzv. zelených pracovních míst, což jsou také místa, která, pracovní místa, která jsou přímo na místě, která nelze delokalizovat. Zjišťujeme tedy, že to není pouhá záležitost ekologie a etiky, ale také otázka ekonomiky, že je důležité investovat do biodiverzity a je to ekonomicky smysluplné činit. Problém je, že samozřejmě mnoho, vzniká mnoho nákladů prostřednictvím investic do biodiverzity nebo narovnání škod v biodiverzitě se neodhráží v určování konkrétních cen, ale to je něco, o prostě co bychom měli usilovat, protože dokud tomu tak není, tak je možná i legitimní určité aktivity kompenzovat, aby tento proces mohl průběžně pokračovat. Takže to jsou témata, která eh, jsem formulovala na omezeném prostoru. Doufám, že se kolegové také domnívají, že jsou to ta hlavní témata. Jsem přesvědčená o tom, že určitě budou chtít mnohé doplnit nebo upřesnit a jsem velice zvědavá eh, na jejich názor a velmi ráda s nimi budu spolupracovat na vypracování této zprávy, která je sice omezená, ale přece jenom je tu. Takže vám děkuji. Děkuji paní Delange a já vám gratuluji k vaší práci a ke zprávě. Vy jste si stěžovala na to, že je omezený počet stran ale když si člověk přečte vaši zprávu, tak je skutečně brizantní a razantní. Hovoří se tam o celé řadě aspektů, které s tímto tématem souvisejí a já se domnívám, že to je vynikající podklad i pro naše budoucí rozhodování. Tak, hlásí se nám celá řada kolegů o slovo, takže Karin Kanbach má slovo jako první. Ano, já vám velice děkuji v mnoha oblastech se připojí k tomu, co řekl Jo Leinen a chci skutečně srdečně poděkovat paní kolegyně Delang. V této problematické tematice se jí podařilo na omezené místo napsat mnohé a e, některé dobré věci dlouho dozrávají, na druhou stranu problematika ochrany rozmanitosti biologických e, druhů nám neumožňuje, abychom příliš dlouho vyčkávali. A já souhlasím s tím, že cíle pro rok 2010 nebyly splněny a teď si musíme vytyčit skutečně takové cíle, které bude možné realizovat. Významným faktorem je zapojení této politiky do oblasti jiných politik, ochranu e, druhů a biodiverzity vidíme jako průřezové téma. Původně se to chápalo jako téma ochrany přírody a životního prostředí a ukázalo se, že ostatní politiky vůbec nemají pro ochranu druhů pochopení. Eh, je to zde uvedeno eh, s pojmem například, takže tam nebylo možné dát vše, ale bylo by důležité, že bychom tam dali i dopravy, infrastrukturu a průmysl, protože to jsou oblasti, kterých se ochrana biodiverzity velice intenzivně dotýká. Musíme zde intenzivně spolupracovat. Také například územní plánování nebo omezenost eh, určitých eh, eh, chráněných území omezují přirozenou migraci živočichů a podobně. Takže to bychom měli také zohlednit. Další drobné doplňky je téma EU a biologická rozmanitost bodu co se týče cílu v bodě 7, ty by nám neměly postačovat, měli bychom jít ještě o krok dále a usilovat o obnovu, tak jak se už o tom hovoří i v bodě 6, jakožto o přednostním cíli. Co se týče té analýzy dopadů, to s kolegyní Delange souhlasím, ale protože ztráta biodiverzity je časově velice nás dává pod časový tlak, tak se domnívám, že tyto analýzy dopadů bychom měli požadovat jenom tak, kde, tam, kde ještě nemáme zajištěná žádná data. A tam, kde už nějaká data jsou, která možná nejsou nejaktuálnější, bychom už měli přímo realizovat tu strategii, abychom skutečně do realizační fáze přispěli co nejrychleji. Kde se liším názorově, tak například 15 vítá nezbytnou míru pružnosti, tak já zde mám určité obavy, že pružnost je něco, co také niveluje záležitosti směrem dolů. Takže já to nevítám, já to prostě beru na vědomí, že někde v realizaci je třeba flexibilita. Já si myslím, že to je pouze jiný semantický přístup. Místo vítá eh, bych spíš řekla, že to je něco, čemu se v realitě někdy nemůžeme vyhnout. Potom eh, ten potenciál zaměstnanosti, to vás plně podporuji a myslím, že obavy eh, z oblasti průmyslu, které jsou často zaměřené proti životnímu prostředí, ochraně, rozmanitosti druhů, neměli bychom průmysl vidět jako někoho, kdo omezuje naše aktivity, ale jako výzvu, abychom činili osvětu, protože v oblasti biodiverzity a ochrany druhů je skutečně velký potenciál pro vznik nových pracovních míst v budoucnosti a je to také zaměstnanost přímo v regionu a jak už zde zaznělo, to jsou pracovní místa, která prostě nelze delokalizovat na jiné kontinenty, jsou prostě přímo na místě a je to také v duchu politiky regionálního rozvoje a soudržnosti, což mají být dva významné faktory evropské politiky, tak i zde to hraje důležitou roli. K tomu financování by mi záleželo na tom, abychom, když usilujeme o biodiverzitu, abychom o ní usilovali i v jiných oblastech politiky a čerpali i podporu zde. V těchto jiných politikách ovšem zcela Jasně, by to mělo být také takto označeno jako podpora biodiverzity, protože jsme zažili, že například ve strukturálních fondech jsou prostředky pro biodiverzitu, ale že v jednotlivých státech se většinou v tomto rozsahu nepoužívají pro biodiverzitu a pro pracovní místa v oblasti biodiverzity. Nemáme k tomu nyní přímý přístup to ovlivnit, ale myslím, že by to byl potenciál pro budoucnost. Chybí mi tady obecně jedna věc, která s tím možná nesouvisí bezprostředně, ale z pohledu Rakušanky bych E, tam ráda měla geneticky modifikované organismy, aby se o nich také hovořilo v této zprávě. A obecně ještě jednu věc, co zažíváme zas a znovu a měli bychom na to zvláště dbát, že v souvislosti s diskusí o změnách klimatu a ochraně klimatu je to právě oblast ochrany klimatu a biodiverzity, aby se nestavěly proti sobě. Často zažíváme, že opatření pro ochranu klimatu ve své podstatě ohrožují biodiverzitu a je důležité, aby zpráva se také věnovala tomu, aby se takovéto věci nestávaly. Ze strany naší frakce obdržíte celou řadu pozměňovacích návrhů, ale každopádně vám chci poděkovat za skvělou práci, kterou jste odvedla a která nám umožňuje, abychom si vystačili skutečně jenom s několika málo doplněními. Děkuji. Děkuji, paní Karnbach. Tak. A nyní půjdeme pouštět hodiny, aby každý viděl, jak dlouho. Pán Jan Hebrandej má slovo jako další. Děkuji, pane předsedo. Rád bych nejprve poděkoval zpravodajce za předloženou zprávu. Domnívám se, že tam skutečně eh, vypočítává nejvýznamnější témata. Je to tedy dobrý základ, s kterým můžeme pracovat dále. Eh, bylo to trochu spožděné, je to škoda, že jsme ji nedostali dříve, ale prostě se tak stalo. Nicméně, nemůžu říct, že bych i hned nadšeně jásal, protože mi celá řada prvků v této zprávě chybí. A podle mého názoru by tam mohly ještě být ale zpravodajka měla také jenom omezený prostor na rozsah této zprávy, ale uvidíme, nakolik to bude možné ještě pozměnit. Ale to nejdůležitější, co mi zde chybí, to nesouvisí se specifickými body, ale je to to, že tato zpráva nevyzařuje to, že je to skutečně urgentní téma. Biodiverzita je e, na tom špatně. Před 14 dny, když přišel Global Outlook od UNEP, Hm, tak jsme to slyšeli také. Eh, víme, jaké jsou problémy například BP v USA nebo ropné písky v Kanadě. Eh, hledáme stále další suroviny a tím ohrožujeme biodiverzitu. Domnívám se, že usmyslení tohoto parlamentu by mělo více odrážet, že to je skutečně urgentní téma. A další věc, která mi chybí, zde přemýšlím eh, na diskuzi, co řekl Clinton Bushovi, že kdo je hloupý, je, eh, hloupák je ekonomika. Já si myslím, že tu ekonomickou část bychom mohli formulovat pregnantěji. Domnívám se, že jediný způsob, jak můžeme udržet rozmanitost, je mnohem více toto téma zahrnout do světové ekonomiky, protože to je věc, která dominuje. Budu hovořit o některých hlavních tématech. Tak, v rámci EU Natura 2000 a směrnice o habitatech a o ptáctvu. O tom zpravodajka další dobu hovořila, ale co mi chybí, je podtrhnout to, že Natura 2000 je obrovský úspěch, čeho už jsme dosáhli v rámci Evropy e, tímto projektem ochrany přírody. To je skutečně skvělé a dovolte mi, abych zneužil této příležitosti a pozval vás na výstavu fotografií příští úterý zde v parlamentu, která se bude věnovat právě kráse evropské eh, přírody. Bude se to jmenovat The Wild Wonders příští úterý v 6 hodin v přízemí. Zpravodajka hovoří o flexibilitě. Podle mého názoru Evropská komise opakovaně uvedla, že existuje dostatečná pružnost a že v některých členských státech se interpretuje méně pružně, to není dané evropskou legislativou, ale je to čistě záležitost toho, jak to naplňují jednotlivé členské státy. Chci se zeptat zpravodajky na bod číslo 18, ten mi totiž není zcela jasný. Ona vyzývá nebo žádá komisi, aby se více zaměřovala na odolnost ekosystému a to způsobí, jako bychom měli eh, zvýšit tlak na ekosystémy. Já bych eh, to formuloval obráceně. Abychom snížili tlak na ekosystémy, tak aby se ekosystémy mohly lépe zotavit sami. Ale možná, že k tomu zpravodajka ještě něco řekne. Integrace do dalších politik. To je podle mého názoru skutečně klíčový prvek. Vidím, že pan předseda už mi chce vypnout mikrofon, ale toto je skutečně klíčový, klíčový bod také integrace do zemědělské politiky a politiky rybolovu je důležité. Myslím, že to tady je formulováno ještě příliš slabě. Evropská agentura pro životní prostředí nedávno vydala studii o dopadu zemědělské politiky na biodiverzitu a je to skutečně jeden z největších původců úpadků v této oblasti, takže bychom na to měli pohlížet kritičtěji. To platí také pro společnou rybolovnou politiku. Je to jedna z největších slabin Evropy. Způsob, jakým probíhá výlov našich moří, takže bod 22 v tomto usnesení bych více posílil. Otázka financování. Zde bych rád řekl, že my vidíme mnohem kritičtěji dotace, s kterými pracujeme my jako Evropa jako taková. Je celá řada dotací, které mají negativní dopad na biodiverzitu a podle mě je možné takovéto dotace odstranit. Co se týče financování a reformy společné zemědělské politiky, zde chci říci, že je podle mého názoru potřebné, abychom ten rozpočet, který nyní ještě máme pro zemědělství bude takový, že se bude omezovat, že bude chodit méně peněz do sektoru zemědělství, ale to znamená, že ty peníze bychom mohli využít pro lepší zachování biodiverzity a obnovu biodiverzity. Často jsou to stejná území, kde nyní podporujeme zemědělce. A na závěr mi, pane předsedo, dovolte říci něco k eh, mezinárodním aspektům. My jako parlament ještě budeme formulovat své eh, svoji zprávy k, eh, ke konferenci k Nagvoje, takže k tomu nebudu dlouze hovořit. Domnívám se, že bychom měli kritičtěji pohlížet na třetí země. Jsme velmi přitažlivý pro zbytek světa. Máme 500 milionů spotřebitelů, kteří mají relativní množství financí, které mohou utrácet a měli bychom tuto sílu také využívat, abychom také kriticky poukazovali na to, že zde je zahrnutá i biodiverzita. V pozměňovacím návrhu to také uvedu. Domnívám se, že bychom měli zřídit mezinárodní panel pro biodiverzitu, to znamená něco obdobného, jako to máme pro ochranu klimatu, protože když něco měříme, tak o tom aspoň víme. A to je něco, co nám v biodiverzitě chybí. Je velice těžké vycházet z jednoznačných čísel. Evropská agentura pro životní prostředí se tím intenzivně zabývá. Včera nám také k tomu něco prezentovala, což je důležitý krok a domnívám se, že bychom skutečně potřebovali mezinárodní panel a to je nyní z mé strany vše. Děkuji. Děkuji, vím, jak vám toto téma leží na srdci a abychom navštívili eh, ta, ty přírodní krásy Evropy příští týden. To bude film nebo fotografie film? A dobře. Tak, Santrin Bellier. Merci, monsieur le président. Eh, Děkuji, pane předsedo. A dovolte mi zdůraznit skutečnost, že tento příspěvek je velmi důležitý. Protože může zvýšit nejenom pozornost, kterou věnujeme této problematice, ale i zdroje, které jsou na ní k dispozici, a to na úrovni evropské i světové. Děkuji paní Delange za práci která potrhuje některé klíčové prvky v boji proti eh, snižování biodiverzity, a to zejména pokud jde o integraci biologické rozmanitosti do dalších evropských politik, a to zejména zřetel na finanční aspekty. Je to příležitost pro parlament se zaujmout výraznější a silnější postoj k otázkám biodiverzity a vůbec eh, řešit to i na světové úrovni, například v Nagoji na konci roku, aby bylo jasné, že otázka biodiverzity není v boji proti rozvoji, ale ve stanovení v eh, rozvoje, který má přínosy na úrovni ekonomické, sociální i environmentální. A já bych chtěla vaši pozornost obrátit na několik bodů. Za prvé, význam, který připisujeme Habitat 2000 a stávající eh, legislativě a dále zaručení finančních prostředků. Chci obrátit vaši pozornost na význam takzvané biokondicionality veškerého evropského financování, a to zejména v rámci rybolovné politiky, politiky dopravní a politiky soudržnosti. A chci obrátit vaši pozornost také na soudržnost vašich politik, našich politik a e, pravidel která zatím chybí, pokud jde o směrnici o půdě, směrnici o e, invazivních druzích a také je potřeba lépe ještě bránit nelegálnímu obchodu se dřevem. Všichni jistě souhlasíme s tím, že lidstvo a roz, biologická rozmanitost jsou eh, ve své podstatě spjaty ve svém vývoji. Naše osudy jsou eh, zprovázány již nyní a v podstatě můžeme říci, že 65% lidí na jihu závisí svým živobytím právě na biodiverzitě. A 6 miliard osob záleží, závisí na lesech a lesních produktech. A dovolte mi nyní, abych ještě využila této příležitosti k tomu, abych vyjádřila lítost nad tím, že strategie 2020 dostatečně neintegruje otázku biodiverzity. A konečně, jestliže se všichni shodneme na tom, že boj proti snižování biodiverzity je naléhavý a že je potřeba jednat, tak pokud jde o bod 8, tak jestliže naše hospodářství, naše životy závisí na biodiverzitě, tak si to vyžaduje politickou iniciativu a nasazení co nejsilnějších prostředků. A pak je potřeba provést také. Pak je otázka, do jaké míry můžeme provádět hodnocení dopadů. Je každopádně potřeba to udělat rychle. Děkuji paní Delange za kvalitu její zprávy. My předložíme několik pozměňovacích návrhů s cílem ještě toto usnesení zlepšit. Děkuji. Děkuji vám. Nyní Julie Girling, prosím. No, pa, voilà. Nikoliv. Takže Eliza Ferrera, prosím. Také ne. To jsou stínoví zpravodajové. Ernesto Rossi. Sí, grazie presidente. Anche qui stiamo... Děkuji, děkuji pane předsedo. Ehm, opět se zabýváme tématem, kde zřejmě existuje poměrně velký konsensus, ať už jsou to otázky kvality života, jak pro zvířata, tak pro lidi. Ehm, vyhodnocování věcí a tak dále. Podobně jako jindy, kdy se takovéto dokumenty připravují, tak máme tendenci některé věci přehánět a dokonce píšeme někdy i věci, které jsou v protikladu. Například eh, tady se píše, že musíme zabránit další ztrátě biodiverzity. Já si myslím, že to v zásadě znamená, že chceme zabránit další evoluci. Jestliže chceme zabránit ztrátě biodiverzity, tak pane eh, Eh, Leinene, to znamená, že nechceme mít žádné změny. To znamená, že bychom vlastně zůstávali někde v době kamene a dinosauři by stále ještě chodili po této planetě. Pokud by bývala se zastavila zastavil vývoj biodiverzity. Já si myslím, že skutečně nemůžeme hovořit o tom, že musíme zastavit ztrátu biodiverzity. Zkrátka různé druhy mizely z naší planety a naopak jiné druhy se vyvíjely, čili já si skutečně nemyslím, že můžeme bez nějaké bláhovosti prohlašovat, že chceme zabránit ztrátě biodiverzity. Dále se zde hovoří, že nemáme dost informací a údajů. Přitom máme eh, údaje o tom, kolik stojí ztráta biodiverzity. Řekněte mi, máme tyto údaje k dispozici nebo nemáme? Kolik nás to všechno stojí? Kolik do toho musíme investovat? Proč nám takovéto údaje nedáte k dispozici. Pokud jsou k dispozici v této zprávě, tak jsou prezentována negativně. Přitom víme, že v některých zemích některé místní organizace se této věci věnují. Víme, že jsou druhy, které zmizely. A potom tu máme ty invazivní tropické druhy. Prosím vás, přestaňme už o tom mluvit, protože jeden eh, například z nových eh, zdrojů ryb a nebo jiných mořských živočichů, který se objevil, když se objevil Suezký, eh, postavil Suezký kanál, tak se objevily nové druhy. Co, co s tím můžete dělat? Zabráníte jim v pohybu? To mně připadá být utopické. A ještě jeden bod. Další bod, který bych chtěl zmínit, v této zprávě se říká, že klimatické změny eh, je, eh, že se tady, tady hovoří o biologických změnách, tak tady se o nich hovoří jako o něčem, co by mohlo vést ke změně biodiverzity. Pochopitelně, jestliže se změní teplota, ať už z, přiro, z přirozeného důvodu nebo z jiného důvodu, tak je zcela jasné, že ty druhy, které žijí z nich, eh, šířka se přizpůsobí těmto změnám teploty. Pochopitelně i my jsme původně všichni eh, byli v Africe, pak jsme během doby ledové se přesunuli a pak zase jsme se vrátili zpět eh, k rovníku a pak jsme se opět zase přesunuli. To záleželo na tom, co se dělo také s ledovci, takže myslím si, že my v Evropském parlamentu nejsme natolik mocní, abychom skutečně mohli zastavit klimatické změny. Takže i když já naprosto souhlasím s tím, že potřebujeme chránit eh, životní prostředí, potřebujeme chránit různé druhy, tak přesto si dovoluji zde eh, udělat určité varování. Eh, musíme také eh, vyvíjet eh, udržitelné akvakulturní modely, ale je potřeba si uvědomit na druhé straně, že akvakultura eh, také velice negativně ovlivnila biodiverzitu. Jeho americké rybníky v podstatě Provedl jakousi invazi evropských. Eh, eh, pardon, zřejmě se jedná o krevety. Čili já si myslím, že u akvakultury musíme být skutečně velice eh, opatrní, protože se může stát, že některé druhy zkrátka uniknou z těch míst, kam patří a dostanou se jinam. Myslím si, že to všechno také souvisí s rizikem příliš vysoké míry ochrany. Do Dovolte, abych eh, uvedl eh, příklad. Už nemůžeme eh, střílet kormorány. Proč? Protože jim hrozilo vymření. Teď se teda nesmějí střílet a přitom naprosto likvidují faunu kolem řek, protože sežerou kilogramy a kilogramy ryb denně. A 10 tisíc kormoránů se v současné době nachází ve velice malé oblasti. kde e, způsobují e, obrovské problémy. Podobně jiné druhy ptáků napadají olivové stromy. Eh, jsou schopni sezobat pětkrát svoji vlastní váhu oliv denně. Takže já si myslím, že musíme být velice, velice opatrní. Měli bychom eh, si sepsat seznam těch věcí, kterým bychom se měli vyhnout, protože si myslím, že nadměrná eh, ochrana některých druhů může vést ke ztrátě biodiverzity. Děkuji. Děkuji, děkuji pane Rossi, to byl velice Eh, dobrý eh, pohled z jiného úhlu na to, o čem zde hovoříme. Eh, k tomu se ještě budeme muset vrátit. Možná, že skutečně nakonec toho celého procesu bude víc druhů, než máme teď. Já si už budu muset udělat čáru pod tím seznamem žádostí o diskusi. Peter van Dan je další. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Myslím, že není potřeba, abych i já se vracel do doby kamene. Myslím si, že stačí podívat se na to, jak vypadá situace v roce 2010. Otázka biodiverzity se skutečně stává velice žhavou, protože situace se zhoršuje. Přitom biodiverzita je naprosto zásadní pro udržení života na této planetě. Jako lidské bytosti, tak i zvířata biodiverzitu potřebují. Ostatně ji potřebuje i flora, neboli květena. E, trošku mě překvapil přístup zelených k této otázce. Myslím si, že je to pozitivní, ale já se domnívám, že bychom přece jenom měli být trošku ambicioznější, alespoň v některých oblastech. Mám e, jeden návrh a jednu otázku. E, co se týče ostatce 32, tak tady se říká, že e, členské státy by mohly lépe využívat finance na podporu projektů v oblasti biologické rozmanitosti. Já s tím souhlasím, ale nelíbí se mi ta formulace, protože ta formulace podle mého názoru tady není dostatečně silná. E, e, pochopitelně existuje princip subsidiarity, to také odráží určité politické důvody, ale přesto si myslím, že eh, je jasné, že členské státy musí dělat více a já zcela určitě podám pozměňovací návrh, abych jaksi potrhl eh, význam tohoto bodu. Komise také předložila eh, určité návrhy a já si myslím, že musíme být skutečně opatrní eh, při posuzování tohoto textu. Já se snažím nějakým způsobem posoudit jednotlivé alternativy, které máme k dispozici, ale myslím si, že možná komise by eh, dávala přednost eh, ty alternativně čtyři, nebo byla to paní zpravodajka, pardon, Ehm, pokud se to netýká bodu 4, tak já, pardon, alternativy 4, tak já opět podám pozměňovací návrh, protože v současné době mi nepřijde zcela jasné eh, toto vymezení. Myslím si, že celá ta koncepce není úplně jasná. Možná, že paní zpravodajka by nám to mohla vysvětlit. Jinými slovy, byl bych rád, kdyby ten text, tak jak je předkládám, byl jednoznačnější protože to jsou věci, kdy i opozice musí mít zcela jasný obrázek o tom, co, eh, o co v, ten tek, v tom textu jde. Myslím si, že to, co se týká alternativy 4, tam si myslím, v Němčině je to naprosto jasné, já nevím, taky si myslím, že asi v holandštině, což je originál, je to v pořádku. Děkuji. Já se musím účastnit palestinské delegace za 10 minut, takže už nebudu slyšet možná odpověď, ale před stolety by, bylo v eh, britských přístavech více ryb z těch raných parních lodí a tak dále, než těch moderních rybolovných lodí, které máme k dispozici nyní. A to je ideální příklad toho, jak snižování biodiverzity, jaké zvážné má nedostatky. Všechny rybí populace jsou vystaveny tlaku, eh, je to i na úkor samotných rybářů, došlo k velkému úpadku, protože skutečně se eh, těch ryb nezůstává dost a společná rybolovná politika je klíčovým aspektem eh, biodiverzity. Hospodářská agenda. To je také důležité. Je důležité vědět, jak to potom prodat ministrům, ale pak je, to má také emocionální eh, aspekt a aspekt náboženský, jako kdybychom ničili boží práci, ničíme eh, vlastně druhy eh, nejrychleji od doby, kdy vymřeli dinosauři. Jaké nástroje máme k dispozici, abychom to změnili? Jednak můžeme regulovat, a to celou řadou způsobů. Můžeme omezit použití pesticidů, které zabíjejí zvířata a vůbec živo, eh, organismy můžeme také vyžadovat, aby zemědělci ponechali části půdy ladem a aby tak bránili úpadku biodiverzity. Regulace je dobrá, je na ní mnoho dobrých, má mnoho dobrých vlastností, ale nutíte tím lidi dělat něco, co často dělat nechtějí. Takže se to pak kompenzuje tím, že prostě na to házíme peníze, jakoby podplácíme lidi, aby dělali to, co mají dělat. A něčím jako zemědělskou politikou dáváme určité pobídky, tak, aby se zemědělci chovali slušně, tak, aby to podporovalo eh, rozmanitost. Ale eh, pokladnice je omezená. Můžeme si dovolit na to vynaložit jen omezený počet prostředků. A já si říkám, a opravdu se snažím najít nějaké odpovědi. Čím dál tím více využíváme tržní mechanismy. A snažíme se tak vyzrát na situaci, která je rozporuplná. Třeba se podíváme na systém obchodování se směrnicemi, kde se snažíme zapojit i průmysl tak, aby změnil své chování pozitivním způsobem. A komisař pro rybolov, komisařka pro rybolov včera jasně řekla, že by chtěla zavést také obchodovatelné povolenky pro rybolov na národní úrovni, tam, kde byly použity, vedly k velmi rychl, rychlému snížení nadměrné kapacity. A tím pádem i menší zátěž na ryby. A nakonec to také vede k tomu, že mají víc, že má víc, mají víc peněz ti lidé, kteří ryby loví. Takže tržní mechanismy možná jsou nedokonalé, ale je to určitá, určitý způsob, jak pokročit. Teď se podívejme na zemědělství. Na celou tu masu, na, na to, to, tu rozlohu naší půdy. Já nevím, jaké používáme tržní mechanismy. Doufám, že někdo navrhne něco, co by se dalo dále rozvíjet. Jaké, jaké eh, nástroje máme? Má komise nějaké podněty nebo zpravodajové? Já si myslím, že pokud nenalezneme nějaký způsob, jak zajistit, aby bytostný zájem lidstva a touha po zisku nebyly využity, tak nevím, jak zastavit eh, ten začarovaný kruh ničení. Děkuji. A odpověď dostaneme později od pravodajky. A nyní Janoš ode. Ano, úr, köszönöm szépen a szót. A jelentéstevő elég világosá tesz, hogy... Spravodajka jasně formulovala, promulovala, že cíle pro rok 2010 nejsou uskutečněny a že jsme od nich vlastně velmi vzdálení. Nevím, zda jste se dívali také do odůvodnění tohoto dokumentu, protože tady v důvodové zprávě jsou velmi alarmující data, alespoň mě docela překvapila. Co se zde dočítáme? Dočítáme se, že pokud tato tendence bude dále pokračovat, tak do roku 2050 v rámci EU bude ubytek biologické rozmanitosti děti, 42% savců, 43% ptáků, 45% motýlů, 30% obojživelníků a 52% sladkovodních ryb. To je tedy ona ztráta. Nevím, odkud čerpala paní zpravodajka tyto údaje. Já jsem tyto údaje neznal, ale pokud toto riziko je skutečně takto velké a rok 2050 není tak vzdálený, je to 1,5 generace. Mé nejmladší dítě bude v roce 2050 tak staré, jako jsem starý nyní já, takže já si nepřeji svět, pro něž by platily tyto perspektivy. Nicméně se domnívám, že v této zprávě některé záležitosti chybí a požádal bych zpravodajku, aby jej ještě doplnila tento dokument. Například nemáme odpověď na důvody, proč není možné splnit cíle, proč nejsme schopni splnit naše cíle, proč jsme těm cílům tak vzdáleni, čím je to dáno. Mám jenom otázky, které mohu formulovat, odpovědi sám neznám. Například dopravní infrastruktura a její rozvoj. Není to jeden z důvodů? Nepřispělo to k tomu, že se snižuje biologická rozmanitost? Území Natury 2000 jsou sice definována, ale z části jimi vedou dálnice. V zemědělství se používají toxické látky. Známe mechanismy a dopady těchto látek, ale mohli bychom něco udělat? Mohli bychom udělat něco proto, abychom se zbavili rizik, která by vznikla v, například v souvislosti se zaměstnaností? A nebo hrála Evropská unie roli v tom, že jsme se dostali tak daleko? Souvisí to možná i s rozhodovacími mechanismy. Někdy mývám totiž takový pocit, jako by levá ruka nevěděla, co dělá pravá. Například je možné, že v pondělí zřídíme dopravní koridor, v úterý si lámeme hlavu s tím, že to možná přivede, eh, bude přispět k tomu, že se budou šířit invazivní druhy. Ve středu hovoříme o tom, že máme rozvíjet infrastrukturu na Dunaji a ve čtvrtek si budeme lámat hlavu s tím, že 50 eh, procent eh, živočichů na to doplácí v Podunají. Takže my často nedohlédneme těch dopadů a já bych si přál, aby ty cíle, které jsou zde formulovány, nebyly pouhý, pouhým snem nebo nadějí. Děkuji. Ano. Neexistuje nějaká ucelená soudržná politika, ale různé politiky, které jsou často v zájemném rozporu. Corinne Lepage. Merci, monsieur le président. Je voulais d'abord tout d'abord remercier le rapporteur pour son rapport. Děkuji. A děkuji paní zpravodajce za její zprávu. A moje znepokojení, když se podívám na to, jakým způsobem tato strategie může mít dopady, jaké, jaký je vztah mezi příčiny a následky, tak když se podívám na rok 2020, tak se obávám, jestli nebudeme, jestli to dokážeme splnit ze stejného důvodu, jestli, jaká je naše kapacita. A protože my musíme nejdřív investovat do toho, abychom biodiverzitu znali. A pokud nejsme schopni dostatečně zhodnotit ekonomické dopady a zaintegrovat to tudíž do potenciálních nákladů, jak se tady právě řeklo před chvílí, že činíme určité volby, které jsou často neslučitelné nebo těžko slučitelné, protože ve skutečnosti otázka biodiverzity není ekonomická. Ale dokud to ne, skutečně neintegrujeme do všech našich rozhodnutí, tak budeme mít dva neslučitelné světy. Musím, je tady naprosto reálná práce, která nás čeká. Je tady otázka kolektivní eh, nákladu, které to může mít. A tudíž, pane předsedo, já se domnívám, že potřebujeme vědět, kolik nás bude stát nečinnost. Když si to uvědomíme, pak budeme možná ochotni provést konkrétní kroky, které vhodným způsobem zachovají toto kolektivní dědictví lidstva. Děkuji. Ano, Šternová zpráva, ta existuje, je to právě zpráva tohoto typu, kde se jasně vypočítávají, vyčíslují ty ztráty ekonomické, které souvisí se ztrátou biodiverzity a vytvoře, ovšem ta publicita, která není tak veliká v tomto případě, my, a jsme to my, kdo musí něco takového vytvořit, tuto publicitu. Nyní Vittorio Prodi, prosím. Eh, grazie, presidente. Grazie alla collega. Děkuji, děkuji, pane předsedo. A také bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za vypracování textu. Já se domnívám, že náš přístup by eh, měl být přístup pokorným. Pokorný vůči přírodě. Měli bychom přiznat, že potřebujeme vědět víc pro to, abychom skutečně chápali, Eh, jaký dopad všechny tyto věci související s biodiverzitou má. Eh, ty věci jsou tak složité, že je mimořádně obtížné eh, se podrobně seznámit se všemi aspekty této otázky. Například vezmete-li v, v úvahu lesy, kde biologická diverzita je mimořádně vysoká, A my jenom proto, že nejsme schopni vypočítat celé spektrum biodiverzity, měli z tohoto důvodu bychom měli skutečně volat po integrované ochraně přírody. Měli bychom být velice opatrní, protože my nevíme vlastně, jaké jsou skutečné úrovně biodiverzity a proto bychom se měli pokusit je chránit a zachovat tak, jak jsou dnes v přírodě přítomné. Pochopitelně, že některé systémy jsou snad jednodušší, ale navzdory tomu si myslím, že bychom eh, měli posuzovat biodiverzitu a měli bychom vždy k těmto věcem eh, přistupovat eh, z hlediska prevence. Měli bychom také vždy provádět posouzení dopadů. Podle mě je ten hlavní problém problém kulturní. Všichni a vždycky bychom se měli snažit pochopit, jaký bude dopad toho, co děláme jaký dopad to má na přírodu, jaký dopad to má na životní prostředí. Kromě toho bychom se také měli pokusit eh, pochopit to, že některé věci, které děláme, zkrátka se nedají napravit. Například eh, tuky omega-3, omega-6, všechny tyto eh, omega-3 jsou v rybách. A vzhledem k tomu, že teď máme méně ryb k dispozici v našich vodách, tak to je opět věc, která zcela jistě bude mít dopad na naši inteligenci, kterou právě tuky omega-3 ovlivňují. A zdá se, že tyto tuky mají skutečně funkci, která je ničím nenahraditelná. Jsou to jakési oddělovače funkcí eh, v mozku a v celém nervovém systému. Takže po každém je potřeba, abychom si pokorně uvědomili, že zkrátka nemáme dostatečné znalosti a pokaždé musíme se snažit minimalizovat dopad všeho toho, co děláme. Pokaždé, když se k něčemu uchýlíme. Podíváme-li se také na lidskou ekologii, na konci dubna jsem byl uh, na půdě OSN eh, jako účastník stálého panelu, který se zabývá problémy domorodého obyvatelstva. A pochopitelně jsou národy, které v současné době, kterým v současné době hrozí, že vymřou. Eh, je to proces, který je mimořádně agresivní a opět je to oblast, která by nás měla poučit v tom smyslu, že je potřeba přistupovat k přírodě a k jiným lidským bytostem opatrně. Děkuji, děkuji, jsem se zase něco naučil. Omega, Omega 3. Omega 3 je důležitá pro inteligenci, kdo jí více ryb bude inteligentnější, je to i u masa, nejenom u ryb. Aha, tak, Bas Eichholt, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo, vzhledem k tomu, že mohu hovořit svou mateřštinou, tak eh, mateřštinu hovořit budu. Paní zpravodajko, děkuji vám za vaši zprávu a jsou tam rozhodně velice dobré aspekty. Nicméně určitě by vás překvapilo, kdybych řekl, že jsem spokojen stoprocentně. A to, nač si budu stěžovat, je, že zde chybí ambice pro budoucnost. O čem zde hovoříme? Vy začínáte velmi dobře. Říkáte, že máme problém, že biodiverzita rychle ubývá a že neplníme cíle. To je tedy závěr, že my jako Evropa děláme příliš málo. Potom je tam Natura 2000, ale my bychom měli hledět do budoucna, jak máme zajistit, abychom naše cíle pro rok 2020 splnili. A to mi ve zprávě chybí. My konstatujeme, že nyní neplníme cíle, ale co zásadního změníme, abychom cíle splnili? Tato ambicioznost mi chybí. Myslím, že by to bylo možné vyjádřit pregnantněji. Ta ambice pro budoucnost, to je téma, které třeba podtrhnout. A mám několik návrhů. Za prvé bod 21 zemědělská politika. Tam se říká, že náš rozpočet na zemědělství bychom měli dávat také na služby ekosystémům a že bychom měli možná přemýšlet i o udržitelném zemědělství v zranitelných oblastech. Nikoli peníze, která dáváme do zemědělství, bychom měli dávat do udržitelného zemědělství. My potřebujeme udržitelné zemědělství a tečka. 22. Rybolov tam se říká, uvidíme, zda budeme mít udržitelnou akvakulturu. Ne, to musí být náš cíl. My prostě potřebujeme udržitelnou akvakulturu. Vy zde máte typicky opatrné formulace, kterým chybí ambice, které by vyjádřily, že skutečně musíme něco změnit, pokud chceme zabránit eh, tomu, aby pokračovala ztráta biodiverzity. Také chci konzistentnější evropskou politiku, nejenom z oblasti zemědělství, ale i fond soudržnosti. Tam Nejde pouze o to dívat se na dopady na klima, ale i dopady na biodiverzitu. Když nyní financujeme něco, co vede ke ztrátě biodiverzity, tak takové věci bychom financovat neměli. To je něco, co mi ve zprávě chybí a chtěl bych více ve zprávě podtrhnout, že jsme se dohodli například u biopaliv, že se bude eh, zkoumat udržitelnost, ale jindy jsme zase řekli, že to nebude závazné. Ale my potřebujeme vlastně ve všech oblastech udržitelnost, například v oblasti potravinářství, eh, chovatelství. A to jsou věci, které přispějí k tomu, že skutečně splníme cíle pro rok 2020 a nebude spokojená nejen paní zpravodajka, ale v roce 2020 můžeme spokojeně konstatovat, že skutečně jsme něčeho dosáhli. Děkuji. Pane Županu. Pane předsedo, jen pár slov a vyjadřím se stručně ke třem tématům. Za prvé, mně se zdá, že tato zpráva, a tady chci Ester Delan poblahopřát k její kvalitě, tato zpráva je pouhým začátkem. Je to pouze první etapa procesu, který musí jít mnohem dále. A musíme být neustupní, pokud jde o prevenci, předcházení katastrofám způsobenými lidmi, které právě vycházejí ze ztráty biodiverzitu. Ty hovořím o těch katastrofách, jich jsme byli svědky v Evropě. Corinne Lepage byla přítomna, když hájila oběti těchto pohrom. Víme, k čemu nyní dochází také u amerického pobřeží, kde BP de facto likviduje biodiverzitu a bude to mít nedozírné následky. A tato zpráva, jak uvedla Korin Lepáš, by, se by měla řešit také politiku prevence. To za prvé. Za druhé, musíme mít na paměti, že v Evropské unii existuje určitý počet vodních toků, jejich situace se zhoršuje a Máme tady určité, řekněme, turisty nebo milovníky eh, eh, Paříže, toho evropského kulturního hlavního města, a eh, kteří nemohli eh, samozřejmě lovit ryby ze Sény. A nyní v těch eh, rybách, které jsou v Séně, existují některé nebezpečné látky, které jsou nebezpečné pro potenciální spotřebitele. Takže by bylo eh, třeba, aby tato zpráva případně zohlednila i otázku kvality vody a vodních toků v Evropské unii. A za třetí, třetím tématem je přeshraniční spolupráce. I tady je třeba zajistit, aby zpráva byla podnětem k silnějšímu financování této přeshraniční spolupráce. Martin Lubry, Ruby Demot, Stefan Dekler, my jsme společně v jednom z předních přeshraničních oblastí, kde je vlastně Valonsko, eh, Flandrie, Francie. A je to projekt, který, máme projekt, který se zabývá právě Eh, ochranou naší biodiverzity. Takže kdyby bylo možné nějakým způsobem finančně motivovat tuto přeshraniční spolupráci, tak by to jistě byl krok správným směrem. Já vám děkuji. A doufám, že, že budeme moci skutečně tedy to zajímavé jíst ryby vylovené přímo v Paříži. Posledně Krista Klas. Děkuji vám, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme zde dobrou zprávu, kterou předkládá Esther Delange. A tématem je realizace předpisů EU k eh, udržení biodiverzity. A my tady nyní rysujeme takový scénář zániku země. Nevím, proč naše krajiny, eh, o které se starají naši zemědělci, jsou krásné krajiny. Měli bychom se zbavit toho, že to, co udrží náš svět a náš život, je pouze půda ležící ladem. Již od dob našich předků hospodaříme na naší půdě a žijeme v oblasti, kde jsou výborné e, přírodní podmínky a já bych byla ráda, Ester, kdyby si poukázala i na to, co všechno udělalo zemědělství pro nás a co nám všechno zaručuje v eh, zemědělské politice, je jasně definované, co zemědělci smějí a nesmějí. Evropské prostředky obdrží pouze, eh, pokud dodrží takzvanou cross compliance. A to jsou naše podmínky, je jich asi 19. Jsou to podmínky, které jsou definovány ve směrnicích a nařízeních. I na to bychom měli poukázat. Myslím si, že bychom se také měli pochválit za to dobré, co jsme udělali. Připomeňme si diskusy o pesticidech v posledních letech. Díky vědě a výzkumu se nám nyní podařilo vyvinout prostředky pro eh, jednotlivé škůdce, které ale chrání eh, naše eh, organismy jiné. Takže to je také příspěvek k biodiverzitě. Měli bychom poukázat i na to pozitivní, měli bychom toho být schopni a myslím, že by to bylo něco dobrého i pro nás ve výboru pro životní prostředí. Natura 2000, tu můžeme skloňovat ve všech pádech a já podporuji Corin Lepáš, když eh, říká, že musíme udělat analýzu nákladů a užitku i v biodiverzitě, ale myslím si, že nespějeme k tam, kam chce dospět kolegyně. Já pocházím z regionu, kde se má plánovat silnice a Svaz pro ochranu životního prostředí si neustále vymýšlí něco, jak tomu zabránit a silnice už se několikanásobně prodražila. Eh, pan předseda ví, o čem hovořím. Měli bychom skutečně být zakotveni v realitě a pokud využijeme zprávu paní Ester Delange, abychom tam dali směrnici o ochraně půd. Dámy a pánové, půdu si přece můžeme chránit na vnitrostátní úrovni a na to bych ráda chtěla poukázat, tak prosím, to, čeho jsme již dosáhli, to bychom zde měli konkrétně také uvést. Já si myslím, že paní Delange předkládá dobrou zprávu, kterou bychom také měli prosadit a v plénu bychom také pro ní to měli hlasovat. Děkuji. Děkuji, kdyby byla eh, krajina tak eh, rozmanitá, jako v údolí Mozely, o kterém jste hovořili, tak bychom neměli problém, ale často je tomu jinak. Pavel Poc má slovo. Eh, zprávu určitě stejně jako moji kolegové hodně oceňuji a Mimo jiné také proto, že je pro mě smutnou zprávou o tom, že stále evropská legislativa zůstává na úrovni ochrany druhů, nikoli v ochrany biodiverzity. Protože to, co děláme, ať už je to natura nebo další opatření, to je druhová ochrana. Není to ochrana biodiverzity, protože ochrana biodiverzity dneska už je globální problém. Je to problém světového ekosystému, ne ochrany jednotlivých druhů. A to je to, čím se zatím stále zabýváme. Děkuji vám. Tak o slovo se hlásilo 20 kolegyň a kolegů, takže vidíme, že téma biodiverzity leží tomuto výboru na srdci. A paní zpravodajka nyní má možnost na celou řadu poznámek a podnětů zareagovat. Kolega Rosy, který už není mezi e, námi, něčem hovořil, nevím, jestli chcete odpovědět vy nebo komise, že Máme problém, který se nás dotýká. Hovořil o e, vránech a kormoránech a o, to, o narušení hierarchie v přírodě. A my potom chráníme a vrany chráníme kormorány, ale měli bychom nalézt odpověď na tuto problematiku. Možná, že komise by k tomu mohla něco říci zda to je ještě vůbec součást ochrany. Já vím, že eh, spolky ochránců přírody říkají, ať si příroda poradí sama, ona tu rovnováhu najde potom možná někde jinde. Ale někdy je to také velice dramatické. Ale nyní dávám slovo zpravodajce. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych zareagovala na ty otázky, které mi byly položeny přímo. Paní Kalenbach, Domnívám se, že tam byla celá řada dobrých podnětů na pozměňovací návrhy. Ráda tam přijmu přidání těch eh, oblastí, jako je doprava, infrastruktura. Čím více, tím lépe, protože to byly pouhé příklady, takže prosím, místo toho welcomes musí být take note. Určitě to myslím, že to vidíme podobně. V bodu 7 eh, jste říkala, že to nestačí, jak je to formulováno. Ano, a proto já v bodu 8 a 9 potom také hovořím o té obnově biodiverzity a o mezinárodních zásazcích. Zareaguji na to, co řekl pan Fandále. Ostatně jsem velmi ráda, že reagovala tolik nizozemských kolegů. Zdá se, že se zde odráží předvolební období z Nizozemska, ale zareaguji na pana Fandáleho. Z těch možností, které navrhla Evropská komise, kterou volbu chcete. Samozřejmě scénář číslo 4, když body 7, 8 a 9 sečteme, tak se dostaneme ke scénáři číslo 4. A já jsem bohužel neměla prostor, abych vylíčila, že je pro mě důležitá analýza dopadu. To, co říkala paní Kaldenbach, že analýza dopadů nemá být jakousi výmluvou, protože se nic nedělá, ale udělat analýzu dopadu tam, kde už ne, kde ještě nemáme žádné číselné podklady, protože často je míváme už, je to důležité u těch citlivých zájmů. Kdybychom se shodli v tom, že bychom řekli udělat ji tam, kde ještě nemáme podklady, abychom to nepoužívali jako nějakou výmluvu nebo nějaký odkladný mechanismus. Myslím si, že je legitimní a my jako parlament to často vyžadujeme, že když přijdou nějaké nové návrhy, tak musíme vědět, na čem jsme, musíme mít nějakou základnu. Já myslím, že v tomto duchu můžeme vypracovat nějaký kompromis a to by pak bylo dobré řeč, řešení. Pan Hebrandy ano, ten hovořil o různých prvcích a o tom, že mu tam chybí ta urgentnost. Líbilo se mi, že hovořil o některých věcech, které už ve zprávě jsou, tak uvidíme, eh, jak reflektovat jeho požadavek urgentnosti. Ptal se mě na bod číslo 8 a ty ekologické služby. A to je přesně to, o čem hovořil pan kolega Poc že Natura 2000 chrání druhy, zatímco my vlastně bychom se měli bavit o ekosystéme v širokém slova smyslu. V Natuře 2000 z té fáze definování oblastí se dostáváme do fáze zprávy o něch oblastí. A já jsem ve svých bodech potom také chtěla v tom bodu 8 říci, že potřebujeme ty ekologické služby, ne protože ten ekosystém potom zvládne větší zátěž, ale že tato zátěž je velice e, důležitým faktorem, pokud tato věta tam vadí, která začíná end in particular, tak ať mi to řekne, o to, mi tolik nejde, jde mi o to hlavní téma, že bychom měli více pohlížet na ekosystémy při té implementační fázi. Takže další poznámky, které zde zazněly z úst dalších řečníků, Pan Rosy už asi není nyní mezi námi, je to škoda, že tak závažné téma, jako je toto, potom skončí opět u dinosaurů. On říká, nelze zastavit ztrátu biodiverzity, já ve své zprávě jasně hovořím o ztrátě biodiverzity, která je způsobená člověkem. Takže tím bych eh, chtěla dát jeho poznámku o dinosaurech na okraj. Také poznámka o akvakultuře. Všechny poznámky o nebezpečí v oblasti akvakultury byly vyštěny právem, ale pro mě je důležité to slovo udržitelný v oblasti udržitelné akvakultury, protože ta udržitelnost nám zde pomůže. Uh, také pan Rusy hovořil o konfliktu zájmů. Když chráníte jeden druh, tak to může znamenat, že najednou eh, se výrazně zvýší populace jiného druhu a bude ten původní druh zase chránit. A i v Nizozemsku diskutujeme o tom, jak s tím zacházet. Jsou někteří, když jako chráníme ten jeden druh, tak je dobré eh, nějak řídit i ten jiný, také by mě zajímalo, jak to vidí komise. Pan Fandále se mě ptal také na něco eh, k bodu 32. Týkalo se to členských států, eh, používání strukturálních fondů a Fondu pro rozvoj venkova. Za touto poznámkou je ta myšlenka, že když se podíváte eh, na ta čísla, která vám ráda poskytnu, týkají se toho, jak země stimulují biodiverzitu s pomocí těchto fondů, tak je to procentuálně velmi odlišné. Nevím, eh, na co má na mysli například eh, povinné minimální množství vyjádřeno v procentech, například eh, v oblasti venkova, jestli má na mysli něco takového. Myslím si, že by to mohl být z jeho strany zajímavý návrh, který by tady měl předložit. Tak, domnívám se, že to také ladí s tím, co říkal pan Eh, Eichhout při pohledu na strukturální eh, fondy z pohledu biodiverzity, takže pan Fandála a Eichhout jsou si zde zajedno, což je docela specifické, ale myslím, že tím bych to zde ukončila. Eh, byla to reakce na ty specifické otázky a těším se na spolupráci při doplnění této zprávy. Děkuji. Děkuji, paní Delange. Někdy to bývá tak, že v nitrostátě politici stojí proti sobě a na evropské úrovni potom jednají společně, protože ty cíle jsou třeba jiné než v domácím předvolebním boji. A může se stát, že lidé z různých stran hovoří podobně a zatímco doma je ten pohled kontroverznější. Velice vám děkuji, domnívám se, že to je velice důležitá zpráva, milník naší práce a ve výboru o této zprávě budeme hlasovat. Tak napřed hluta pro pozměňovací návrhy 12 hodin 9.6. Hlasování 14.6. a plénum pokud možno v září, aby se to stihlo včas před Nagojou. Takže nyní se dostáváme k bodu číslo 14 a to je eh, výměna názorů s Jacqueline McLeodovou výkonnou ředitelskou Evropské agentury pro životní prostředí. Vítám vás, mluvám se, že jste musela čekat tak dlouho, zdálo se, že skončíme dříve. Promiňte, že jste musela chvilku počkat, i když si myslím, že možná bylo užitečné, že jste si mohla vyslechnout eh, některé ty příspěvky týkající se biodiverzity. To je ostatně oblast, které se také věnujete. Zcela jistě i vaše agentura má biodiverzitu ve svém programu na rok 2011. Dnes se mě ptali lidé o televize, eh, co vlastně znamená vaše agentura pro náš výbor. A já jsem řekl, že znamenáte skutečně hodně, protože nám poskytujete analýzy, poskytujete nám údaje a jsem velice rád, že vám teď mohu dát slovo k vaší prezentaci. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám ještě jednou za to, že jste mi dali možnost opět mezi vás přijít, abych se hovořila o některých otázkách, které považujeme za relevantní a naprosto zásadní pro několik příštích měsíců. Dovolte, abych se zmínila o několika věcech. Ta první otázka je, se týká té zprávy o tom, jak jsme s nějakým způsobem zpracovali otázku eh, emisí, eh, eh, skleníkových emisí. Budu také hovořit o této otázce v kontextu zachování biodiverzity. Myslím si, že to, o čem jste hovořili vy teď, bylo velice relevantní a pochopitelně také to souvisí s některými těmi otázkami, které se zazněly. Kromě toho bych Eh, také chtěla něco říci o naší zprávě eh, o situaci v roce 2010. Ta by měla být vytištěna koncem letošního roku. A pak bych ještě chtěla hovořit o našem pracovním programu pro rok 2011 a také o prioritách, které zdůrazňujeme v diskusích jak s vámi, tak s některými členskými státy. Dovolte, abych začala tedy tou zprávou o tom, jak to vypadá s se skleníkovými uh, Eh, plyny. Eh, na jiných výborech, například na výboru pro dopravu, se mě ptali, jak to vypadá a myslím, že můžeme říct, že v roce 2008 můžeme konstatovat, že skutečně se snížily tyto skleníkové plyny, respektive jejich emise o 2% proti roku 2007, tím se dostáváme o 11,3% níže, než jaká byla situace v roce 1990. Čili skutečně jsme na dobré cestě dosáhnout toho cíle a sice snížení 20, o 20% do roku 2020. Je jasné, že také hospodářská recese sehrála určitou roli eh, v tomto snížení ale pochopitelně se také podepsal i dopad eh, strojenské výroby, stavební výroby, eh, silniční dopravy a tak dále. Ale je jasné, že také zvýšení cen uhlí Eh, a uhlíku, eh, současně i se snížením cen eh, přírodního plynu. To všechno se projevilo také v tom, že výrobci elektřiny přecházeli na čistší zdroje elektřiny. Ale přesto si myslím, že je potřeba i nadále na těchto věcech pracovat, a to hlavně v oblasti dopravy, protože tam jsou některé symptomatické věci, které ukazují skutečně hluboké změny, ke kterým dochází v naší ekonomice. Myslím si, že celá tato eh, politika, eh, jejím cílem je snížení eh, emisí, má se určitě také vliv na tyto věci. Ehm, zaznamenali jsme ve srovnání eh, mezi roky 2008 a 2007 opět snížení o 3%, což nás může pozbudit, ale na druhé straně by bylo chybou, kdybychom přestali ve svém úsilí se snažit co nejvíce. Myslím si, že eh, dochází i k většímu zájmu jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru, co se týče eh, efektivnějšího využití zdrojů. I když zpravodajka minulé zprávy odešla, myslím si, že můžeme prohlásit, že od tohoto týdne můžeme hovořit o tom, že určité mezery v našich znalostech se zaplňují. Během posledních 10 až 11 měsíců jsme skutečně se věnovali těmto otázkám. Hovořili jsme o možnosti revize našich politik, tak abychom byli schopni řešit všechny ty věci, které eh, zatím se nedařilo eh, řešit. Včera, když jsem s komisařem Potočníkem zahajovala tento týden, zelený týden, tak jsme eh, při této příležitosti hovořili o něčem, čemu říkáme baseline. Baseline to znamená ta původní referenční hodnota, což eh, schromažďuje nejrůznější údaje, které máme k dispozici, ale díváme se zde také na to, jaký má dopad Evropa na zbytek světa a také se snažíme upozornit na některé sektory. Hovoříme například o využívání krajiny, hovoříme o rybo, rybolovu, hovoříme o lesnictví, o zemědělství a tak dále, jako o faktorech, které mohou se podepisovat na ztrátě biodiverzity, ale současně také nabízejí určitá řešení pro budoucnost. Myslím si, že že eh, k dispozici vám jsou kopie tohoto materiálu. Jedná se o úplně nový přístup k této otázce, kde eh, konstatujeme, že i když nemáme dostatečné znalosti, tak máme dost znalostí na to, abychom již mohli jednat. Jsou zde některá čísla také uvedena. Eh, hovoří se tady o tom, že pouze 17 našich přírodních stanišť, Ehm, habitátu je v dobrém stavu. Možná, že nevíme úplně všechno, protože nemáme dostatečné monitorovací mechanismy, ale již máme k dispozici více zdrojů informací a můžeme proto říci, že v současné době již víme, kde jsou ty kritické body. Kromě toho eh, pochopitelně eh, chceme podporovat také vaší práci a právě proto jsme vyvinuli i něco, čemu říkáme systém eh, informací o biodiverzitě. Je to evropský systém, kde se hovoří také o spolupráci s nejrůznějšími dobrovolnými organizacemi, ale také s odborníky. Eh, a právě tyto diskuse nám eh, umožňují vyjadřovat se dnes fundovaně o těchto věcech, které souvisí s biodiverzitou a se ztrátou biodiverzitou. Já dokonce mám i odpovědi na některé Eh, věci, které se zazněly, například ta otázka kormoránů, na to budu později schopna vám poskytnout určité informace. další věc, o které bych chtěla hovořit, je zpráva, zpráva o dalším výhledu tato zpráva bude stejná jako ty předcházející zprávy, i když tentokrát jsme k ní přispovali trošku jinak. Provedli jsme tematické vyhodnocení, hovořili jsme o otázkách přírodního prostředí, hovořili jsme také o sociálních, ekonomických otázkách a hnacích silách, abych to tak řekla. Také jsme eh, přehodnotili cíle našich politik. Jinými slovy, položili jsme si otázku, děláme to, co skutečně se od nás očekává, pokud ne, tak co je potřeba napravit. Eh, provedli jsme 38 vyhodnocení konkrétní situací eh, ve 38 zemích. Kromě toho jsme se také zaměřili na megatrendy, to znamená na všechny ty trendy, které jsou v současné době eh, přítomné na celém světě a potom jsme na základě těchto informací vypracovali syntézu. Pan Buzek, předseda vašeho parlamentu, potom potvrdil, že velice rád 30. Ehm, eh, listopadu uvede tuto eh, zprávu zde na půdě vašeho parlamentu. Ehm, tato zpráva pochopitelně je výsledkem spolupráce nejen s členy vašeho výboru, ale i s ostatními výbory a dalšími eh, pracovními skupinami. Čili v této zprávě budeme hovořit také o prioritách do budoucnosti tím se dostávám k našemu pracovnímu programu na rok 2011. Máme návrh tohoto programu. Tento návrh eh, dostane za dva týdny eh, naše představenstvo vlastně ehm, a na základě toho potom vydáme první prohlášení k tomu potom eh, bychom byli velice eh, eh, rádi, kdybychom od vás měli určitou reakci, jednotlivou reakci od vás, jednotlivých poslanců. Myslím si, že jsme udělali tři iniciativy, které právě posilují možnost takovéto spolupráce mezi námi a vámi. Za prvé, Eh, se budeme věnovat vztahu mezi efektivitou zdrojů, mezi zelenou ekonomikou a fyzickým ekosystémem, respektive jakýmsi vyúčtováním toho, jak vypadá fakticky fyzický ekosystém, tak abychom získali jakýsi širší obrázek který nám umožní potom jednotlivé sektory a jednotlivé podniky uvědomit si, co dělali. Myslím si, že nestačí být efektivně při využívání například vody, pokud všechny ostatní zdroje budete využívat méně efektivně. Dále se domníváme, že existují eh, určité oblasti, které vyžadují lepší implementaci a proto je třeba, abychom spolupracovali s kolegy v komisi a také s vámi, s poslanci, abychom byli schopni definovat právě ty oblasti, které ve kterých pokud by se nám podařilo tyto věci implementovat lépe, jestli by to znamenalo větší eh, prospěch pro nás, pro všechny. Mám tím na mysli například otázku, eh, jako je odpad eh, související s obaly a tak dále, nebo elektronický průmysl. Ta třetí oblast, ve které vás také budeme podporovat, jsou otázky týkající se monitorování, hodnocení Ehm, životního prostředí. Doufám, že eh, budeme k tomu mít k dispozici nejrůznější eh, prostředky. Ehm, myslím si, že eh, na jedné straně budeme mít ten globální monitorovací systém, ehm, což je další priorita, co se týká politiky ve vesmíru. A myslím si, že toto jsou věci, které by skutečně ehm, zase vyžadovaly co nejpřesnější informace, tak abyste měli důkazy pro to, abyste i v této oblasti mohli um, lépe um, přispívat k této diskusi. Myslím si, že další věc, která je naprosto kritická pro Evropu, pro to, jak dále bude jednat e, ve vztahu ke svým občanům, ve vztahu ke zdrojům a tak dále. Je otázka, jakým způsobem e, jsme schopni spolupracovat se svými sousedy. E, v současné době máme takovou pracovní oblast na jih a na východ a myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom tuto spolupráci ještě zintenzivnili také s lidmi, kteří jsou v arktické oblasti. I tam potřebujeme mít přesnější údaje a s DG Relax a s dalšími eh, orgány se snažíme vytvořit určitou kapacitu právě v této politice sousedství, eh, která by nám toto umožnila. To souvisí s takovými kritickými oblastmi, jako je eh, voda, biodiverzita a podobně. Já jsem hovořila s panem Gebrandym, což je váš kolega, a zúraznila jsem před ním, že skutečně děláme všechno pro to, abychom tyto věci zohledňuje také z hlediska rozpočtového, ale pochopitelně eh, od vás se chci slyšet, jestli se pohybujeme po správné trajektorii a jestli možná bychom neměli zohlednit také některé legislativní programy, které máte teď v plánu. To je všechno ode mě, pane předsedo. Děkuji vám. Děkuji vám. Tady se nám rýsuje řada důležitých eh, bodů a kolegové se chtějí vyjádřit. Od Gamandy, Gebrandy, který by chtěl připojit řadu nových podnětů a má slovo. Ano, děkuji. Já se omezím jen na několik věcí. Děkuji Jacqueline za to, že se zúčastnila. Je důležité pro tento výbor, že eh, sem občas zavítáte a že se s námi podělíte o vaše znalosti já jsem měl tu čest jakožto kontaktní osoba parlamentu, že jsem vás navštívil v Kodani a hluboce na mě zapůsobila míra profesionality a hloubka vaší práce. A nemohu než nabádat všechny ostatní poslance, aby agenturu fyzicky navštívili. Možná vás navštívíme, příští rok s delegací výboru Envy. Mám jednu konkrétní otázku, která se týká emisí CO2. Zajisté tyto emise klesly částečně v důsledku hospodářské recese. Vy jste se řeklo, že se to týká také, že je to také z důvodu strukturálních změn. Mě by zajímalo, jakých strukturálních změn. Můžete jich pár uvést? A Vynaložili jsme v důsledku recese také méně na inovace a tím pádem se nám sice zdá, že se to vyvíjí dobře, ale ve skutečnosti, až se hospodářství znovu oživí, tak jsme de facto eh, upadli o několik let naspět, právě protože jsme nefinancovali. Děkuji, jste naší kontaktní osobou. A máme tady politické zástupce v rámci správní rady. Vítejte mezi námi. Pan Belie. Nebo... Merci, monsieur le président. Paní Belie. Děkuji, pane předsedo. Já vám chci poděkovat za váš příspěvek a chci poděkovat také agentuře na ochranu životního prostředí za její práci na eh, poli informování veřejnosti o biodiverzitě, protože díky jejím studiím a hodnocením můžeme zvýšit povědomí veřejnosti. A je tu také důležitý aspekt technické podpory, což všechno pod, potvrzuje eh, zhoršování biodiverzity a naléhavost všech kroků. Tohle všechno jsou věci, které potřebujeme a velice si toho ceníme. A v tomto kontextu se chci vyjádřit o zprávě pana Sukdeva, která říká, že neaktivita může vést ke ztrátám 50 miliard eur ročně do roku 2050. V tomto kontextu by mě zajímalo, zda agentura již zhodnotila nebo chce zhodnotit dva konkrétní body, které s biodiverzitou souvisí. Za A. Jaké jsou zásadní faktory a hospodářská odvětví, které, která způsobují úpadek biodiverzity a také řešení problémů a nedostatků, pokud jde o uh, ta chráněná stanoviště. Jaká jsou nejvhodnější opatření v rámci nové evropské politiky na ochranu diverzity a také jak postupovat, pokud jde o novou politiku rozvoje v horizontu 2020. Děkuji, pan Schroeder. Ano, děkuji, vítám vás mezi námi. Já jsem se krátce podíval na váš pracovní program. A jsem rád, že hovoříte o účinném nakládání ze zdroji a zelené ekonomice. A také politická integrace a ocelenost. Já myslím, že bychom si neměli namlouvat, že nějaká zelená eh, řešení, jak, eh, řešení například prostřednictvím zelené daně, že to samo o sobě situace vyřeší. Ale když vezmeme v potaz všechny potenciální eh, zlepšení účinnosti, o, o jakou nám půjde jak to budeme řešit se sociální soudržností, pokud jde třeba o pracovní dobu a volný čas. A také za rok 2011 máme trochu problém se s, s ekosystémovými službami, aby nadále fungovaly. A pan Konstanca, což je environmentální ekonom ze Spojeného ze Spojených států, když se snažíme vyprodukovat to, jak si ten produkt, který eh, to může generovat, tak musíme na to dát, musíme si uvědomit, když se podíváme na různé, eh, různý prospěch, který z toho máme, různé služby, eh, bereme to všechno v potaz? Jak to budeme hodnotit a jak, co byste poradila členským státům v tomto ohledu? Děkuji. Michal Dramopoulos. Děkuji. Dnes diskutujeme o velmi důležité zprávě. Všichni jsou skutečně zklamáni tím, že Evropská unie nebyla schopna splnit goteborské cíle a je důležité, abychom učinili přítrž snižování biodiverzity, která stále postupuje. Jaký, dů, jaký vidíte důvod uh, toho selhání při plnění našich cílů? A jakou roli může se hrát Agentura pro životní prostředí? Ve zprávě se také říká, že ne, jsme nepokročili uh, v agendě Natura 2000 při ochraně mořského prostředí. Dalo by se tedy doporučit, co by se dalo doporučit v zájmu lepší ochrany mořského prostředí v Evropě. Pak dále je tu Life Plus a výdajová situace s ohledem na rozpočet 2011 Je to zanedbatelná část evropského rozpočtu, asi 0,1% nebo 0,2%. Jak bychom mohli zvýšit ten rozpočet Life Plus? A jak bychom mohli lépe ekonomicky podpořit eh, řešení otázky biodiverzity? Děkuji. Thank you, Kriton. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říct, že jsem opět rád tady mezi vámi a také eh, musím konstatovat, že jsem eh, rád, eh, že hovoříte právě o těch věcech, které jsou dnes na programu. Myslím si, že jednou z úloh vaší agentury je zajištění biodiverzity a efektivní politiky, které zajišťují biodiverzitu. Eh, máme určité problémy eh, s údaji o biodiverzitě, protože eh, tyto údaje jsou do určité míry omezené. Velice často je mají k dispozici různé instituce, někdy také nevládní organizace. Já si myslím, že skutečně potřebujeme mít Eh, lepší eh, a spolehlivější údaje a chtěl bych se zeptat eh, paní McLady, jakým způsobem k tomu budou přistupovat, jakým způsobem zajistí, aby tyto údaje byly skutečně spolehlivé a nějakým způsobem koordinované. Děkuji. Děkuji. Zdá se, že EPP úplně zmizela že už tady vůbec nejsou, to je pozoruhodné, takže budeme pokračovat eh, na této straně parlamentu. Jared Magis. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji paní Meglejdová za to, že jste mezi nás přišla. Také bych vám chtěla velice poděkovat za to mimořádně zajímavou prezentaci. Mám na vás tři otázky. Za prvé se jedná o téma, o kterém jsme již hovořili, a to je výchova a vzdělání uh, protože myslím si, že výchova a vzdělání je skutečně mimořádně důležité, jakým způsobem budeme řešit tuto oblast se zdroji, které máme k dispozici, jakým způsobem budeme k této otázce přizpůsobovat v situaci, kdy nemáme dostatečné zdroje, jakým způsobem budeme ovlivňovat ekologickou stopu. Um, Myslíte si, že máme dobrou politiku v této oblasti? Myslíte si, že to je věc, které by se měla věnovat Evropská unie? A pokud ano, tak jak? Uh, a tím se dostávám k, eh, k druhému bodu, ten souvisí eh, s komisí a právě s celou touto otázkou nedostatečných zdrojů a také otázky efektivity eh, využívání těchto zdrojů. Ehm, pan Potočník Pan komisař eh, bude hovořit eh, o těchto věcích, včetně eh, o efektivitě využití zdrojů. Pan McBrandy také hovoří o inovacích, i když já si myslím, že často nevidíme propojení mezi efektivitou využití zdrojů, nedostatkem zdrojů a inovacemi. A dokonce ani to nepropojujeme s tou debatou o klimatických změnách protože například v těch hodnoceních dopadů se nikde nehovoří o nedostatku zdrojů. Já například hovořím o dezeteku. Máme dostatečný množ, množství materiálu, abychom mohli vůbec realizovat takovýto rozsáhlý program. Myslím, že hovoříme o větrné energii. Tady pochopitelně to zase vyžaduje obrovské množství materiálu. Máme ten materiál k dispozici. Uh, pro realizaci takovýchto projektů. A ta třetí věc se týká dopadu té ekonomické a finanční krize. Dnes jsme um, hovořili o otázce odpade, odpadu a o situaci v kampani. Já si myslím, že vzhledem k té hospodářské a finanční krizi skutečně se může stát, že budeme ignorovat některé eh, environmentální pravidla, nebudeme dostatečně aplikovat směrnici o odpadech a o skládkách. Jinými slovy, já si myslím, že skutečně je důležité si položit otázku, jak v této době recese eh, můžeme zajistit, aby všechny tyto směrnice byly respektovány. Děkuji pan Vittorio a další, je další, kdo bude hovořit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. No, děkujeme také paní McLeod, že přišla mezi nás. Posledně jsme se viděli v Kodani eh, v souvislosti s COP15. Ne, že by to byla tak slavná událost, ale vaše přítomnost zde je samozřejmě velice důležitá. Děkuji vám za to, že jste přišla mezi nás a že jste nám představila poslední vývoj. Zvláště co se týče ekosystémových služeb v rámci Evropy. To bylo jedno z témat, která jste zmiňovala. Když se na to podívám, tak eh, to vypadá, že to všechno jde do červené barvy, že se systémy zhoršují, že se celá situace zhoršuje. A je důležité, abychom celou záležitost opět zvládli. je nutné přijít do akce a to rozhodným způsobem. Zvláště si kladu otázku potom, jak vypadá situace v jednotlivých členských státech. Co se týče například eh, zacházení s půdou, tam byl velký odpor, ale je to také téma přizpůsobení se otázce změn klimatu. A také je důležité zohlednit aspekty územního plánování. Dále je zde problematika vodohospodářská. hladina spodní vody totiž klesá. Zároveň jsme svědky toho, že se eh, voda ale stále intenzivně čerpá a využívá. Myslím si, že právě podzemní vody eh, se velice těžko obnovují a proto potřebujeme mít dobré vodní hospodářství. Já to považuji za otázku mimořádně důležitou. Kromě toho musíme přistupovat k půdě jako k systému, který je eh, faktorem, faktorem, který také ovlivňuje emise eh, skleníkových plynů a eh, zachycování uhlíku. Kromě toho s tím souvisí i problém vody s půdou. To jsou všechno věci, které jsou mimořádně závažné. A um, eh, pochopitelně jsou to problémy, které mohou se dostat za hranice Evropy do dalších částí světa. Takže eh, já osobně eh, jsem trošičku udiven tím, eh, jak k té směrnici o půdě se staví některé členské státy. Já doufám, že se nám podaří překonat ty stížno, eh, překážky, které s tím souvisejí. Děkuji. Ano, směrnice o půdách to je jak lochneská příšera, neustále se nám vrací, nezapomínáme na ní. Tak, Linda Meka. Připomíná, že bychom vám měli opožděně ještě poděkovat za uspořádání té akce v Kodani. Když jsme tam byli, tak jsme si jako poslanci udělali obrázek nejenom tedy o práci agentury, ale ještě mě trochu znepokojuje jedna věc, a to jestli práce agentury dostatečně využíváme. Jak se díváte na to, jak používáme vaši práci my, jak ji využívá komise jak by se to mohlo změnit? Neměli byste být jenom nějaký další výzkumný institut, který se něčím zabývá. Měli byste být skutečně napojení na to, co děláme my. Zamýšleli jste se nad tím o té doby, kdy jsme vás navštívili před šesti měsíci, jak bychom mohli zlepšit vztahy s parlamentem, jak bychom mohli zviditelnit agenturu, jestli by mohla být agentura aktivnější. Víte, že jsme zavaleni legislativou a řešíme nejenom životní prostředí, ale já jsem třeba zavalená i farmaceutickou legislativou. A mně se zdá, že když jsem řešila něco, co souviselo s životním prostředí, tak agentura se nikdy neobjela a řekla, podívejte, a vy se zabýváte tímhle, na to my máme velký výzkum a máme k tomu nějaké podklady. Zajímalo by mě i, jak využívá vaši práci komise. Dáváte jim různé podklady? Jak s nimi pracujete? Možná, že jenom parlament je tak trochu na okraji. Já jsem si jistá, že děláte hodně užitečné práce, možná za tom, si za to můžeme sami, že o tom nevíme, ale určitě existuje nějaký lepší způsob spolupráce. A většina poslanců, já jsem tady teď již v třetím období, a pořád nevím, o co vás přesně můžeme požádat. A s kým bych měla mluvit, když od agentury něco chci. Jaké služby nám můžete nabídnout? A to je také něco, co by zajímalo naše asistenty. Chceme chápat vaši funkci. Ne, že by, bychom vás chtěli oslovovat každý den, ale když se řeší něco důležitého, řekněme, že jsem zpravodajka k nějaké důležité zprávě, tak eh, jak bychom se na vás mohli obrátit? A ještě jaký je tady vztah eh, ke komisi? Dobré otázky, ano, velmi dobře. A poslední. Prosím, sekund. Stručně, pane Kot. Ano, je opravdu velkým potěšením vás tu mít. Takže stručná otázka k této fázi by nám velmi pomohlo, kdyby víme, jak vydává svá stanoviska komise, pokud jde o minus 30%, víme, jak má Evropská unie tedy bude řešit, jak bude plnit své cíle. V říjnu zase se bude hovořit o cíli 2020. Ale děláte také analýzu potenciálu zvýšení našich ambicí na úrovni členských států, protože na evropské úrovni se teď vede ta velká debata. Můžeme, mohli bychom mít minus 30%, ale co to mm, bude znamenat pro členské státy? Jaký je tam potenciál? A my bychom byli velmi rádi, kdyby agentura vypracovala také nějaké zprávy, které se budou zabývat diskuzí na úrovni členských států, protože komise je v tomto směru trošku váhavější. Děkuji dobrá, to je množství otázek. Já jsem měl za to, že už jsme vás viděli někdy dřív, ale nejenom v prosinci. Ale on ten čas tak rychle běží. Každopádně se těšíme na vaše odpovědi. Ano, paměť vám dobře slouží. Skutečně jsem již měla dříve příležitost s vámi být. Takže teď se vyjádřím k těm otázkám. Pokud jde o to snížení v důsledku recese a pak ten efekt, eh, ten, ten bounce back, ke kterém máme dobrý, poměrně dobrý přehled o tom, z čeho, ty, z čeho ten pokles vlastně vzešel. Došlo ke změně, pokud jde o výrobu elektrické energie, z hlediska paliva, které slouží k výrobě energie, to byla jedna systémová změna, ale pak také v některých zemích, třeba ve Spojeném království, ale Itálii a jinde, došlo eh, k přesunu k biopalivům. Takže eh, jsou tady nové vstupy do toho energetického mixu a ty tu zůstanou. Takže jsou tu určité dobré známky, dobré eh, to jsou určité dobré příznaky, že také došlo ke snižování výroby v tepelných elektrárnách a naopak k nárůstu Eh, energie z jaderné energie. A potom, pokud eh, také dochází v Nizozemsku ke snížení emisí při výrobě eh, dusičné, dále došlo na, na druhé straně i k některým nárůstům. A to například domácnosti a služby, tam to pořád roste. A s tím, jak kolísají ceny, tak eh, podle toho se poté, tomu se potom přizpůsobí i spotřeba paliva a eh, pak eh, také došlo k, něk, také zvýšení um, emisí z ledniček, to jsou ty HFC. Takže tím se dostáváme k inovacím. Co je jasné, je, že v Americe a do určité míry v Japonsku jsme byli svědky velmi výrazné míry investic do inovací. A to se v Evropě nestalo. Proto jste správně řekli, že musíme dát pozor na to, že nejde dost investic do eh, zelených, zelených iniciativ. A potom o jaké sektory šlo, jaké sektory zodpovídají nejvíce za emise, zemědělství, městské plánování, pohyb z měst do příměstských oblastí, to znamená de facto pokládání betonu a doprava. To jsou stále ty tři velké pozemské zdroje a pak samozřejmě můžeme také ukazovat prstem na rybolov. Takže to jsou ty zdroje o snižování biodiverzity. Jak z toho ven? Spolupracujeme velmi těsně s komisí. A jsem potěšena, že mohu říci, že meziročně naše spolupráce stále narůstá, máme velmi dobrý pracovní vztah, vedeme dialog a mnoho e, z těch dat, která vypracováváme, jsou skutečně potom určitou znalostní základnou, které, která má potom e, určitou návaznost na takové otázky, jako je biodiverzita a e, také ta informační síť, to všechno má směřovat tím směrem. Opravdu jde o společné úsilí, snažíme se co nejvíce dát informace dohromady. A teď se dostáváme k nastavování jednotlivých cílů. Nás napadlo spolu s um, komisí stanovit určité dílčí úkoly, u těch oblastí, které mohou mít dopad na biodiverzitu. A to je třeba v rybalovu samozřejmě, ale musí to být rozšířeno také na eh, celkové námořní mořské indexy. To znamená nejenom jednotlivé druhy, ale i včetně třeba predátorů a tak dále. To všechno musíme e, sledovat. Proč se k tomu vracíme? protože si začínáme uvědomovat, že ten úpadek v mořském prostředí se zhoršuje, že třeba jako eh, v těch oblastech, kde dochází k rozšiřování těch řas, tak eh, dochází k té entrofizaci a to, čeho jsme byli svědky na zemi, se teď opakuje v moři tím se vracíme zpátky k dílčím sektorovým cílům, které se mají skutečně týkat širších ekosystémů a nejenom komerčně využívaných druhů. Akvakultura. Ano, akvakultura můžeme, vidíme tady systematické e, změny, pokud jde e, změn z orné půdy na jiné systémové e, využívání půdy a také vody. Takže nastavování těch sektorových úkolů, které souvisí také s využíváním vody a s extrakcí vody, to nám dává také lepší obrázek o biodiverzitě. Takže tyto dílčí cíle, které si stanovujeme s našimi kolegy z komise, a tím se vracíme k naší každodenní činnosti také s členskými státy, to všechno by nám mělo umožnit mít oficiálnější, oficiálně pojaté cíle. Samozřejmě také rozvoj měst, doprava, to je něco, co máme na zřeteli a doufám, že se nám pokusí si udělat určitý, že se nám podaří udělat určitý obrázek o té fragmentarizaci. A pokud je o řízení těch oblastí, tak můžeme ještě zlepšit situaci, když se podíváme o, na oblasti Natura 2000 a tak dále. To jsou určité varovné signály. Takže toto je něco, kde program GMES může výrazně pomoci, protože aktualizace je rychlejší. Už nemusíme čekat pět let, ale může to být eh, každoroční. Tím pádem budeme mít mnohem včasnější signály toho, kde jsou určité rizikové oblasti na, na okrajích, zejména poku, na zemi. Tím můžeme aktualizovat naše znalosti daleko zřetelněji a rychleji. A doufám, že posílíme také vymáhání. Na to budeme hodně tlačit. Dále ta otázka efektivního využívání eh, zdrojů. To bylo velice dobré, že jste mě ujistili, že to je přesně to, co vy chcete, ale jakým způsobem toho můžeme dosáhnout, jak můžeme nastartovat ten posun v této oblasti, jakým způsobem eh, vám můžeme pomáhat. My děláme obrovské množství práce v oblasti vyhodnocování, finančního vyhodnocování a tak dále. Eh, nedávno eh, jsme vydali další takovou zprávu, která se zabývá právě otázkou ehm, prospěšnosti jednotlivých ekosystémů a to, co se v nich děje. Myslím si, že toto je všechno potřeba vždy vidět z pohledu místního jakým způsobem eh, můžeme toto všechno využít. Podívejte se na ten dokument baseline, to je vlastně první pokus o to. Tady máme určitou tabulku, tady máme ty nejrůznější služby ekosystémové, eh, které se zabývají různými habitáty a dělení máme potom také podle jednotlivých zemí. Takže vidíte, že se snažíme eh, zdůraznit ty služby, které potřebují naší největší pozornost a na základě toho potom postupovat dále. Jak jsem již řekla, snažíme se rozšířit rozšířit eh, celou tu diskusi o eh, efektivním využívání zdrojů, tak abychom eh, se dostali z těch základních otázek, jako je využití vody, půdy a tak dále, a věnovat se skutečně všem těm celým ekosystémům a jejich využitelnosti. Další otázka potom je otázka daní, ehm, dále potom otázka spotřeby nejrůznějších ehm, iniciativ a tak dále, pobídek a tak dále. To jsou všechno věci, které souvisejí například s tou celou otázkou eh, spotřebních eh, jakýchsi vzorců, to, vzorců spotřeby. Například eh, v Austrálii a ve Spojených státech těmto otázkám věnují obrovskou pozornost, vypracovali celou řadu studií. Podobně i se vyhodnocuje cena vody a dodávek vody eh, konkrétně, takže se to již nepohybuje v nějakých, eh, v nějakých eh, abstraktních <clears throat> oblastech, ale všechno je to přesně konkrétně, konkrétním způsobem zpracováno. A tímto způsobem také mohou spolupracovat jednotlivé služby. Co se týče moří, my jsme dnes měli velice dobrou schůzi k tomu, k celé otázce toho, jakým způsobem bychom mohli využít eh, eh, právě zkušenosti z, z moří. Máme dvě chráněné oblasti eh, mořské a měli bychom také využívat jejich zkušenosti. Kromě toho také bychom měli velice vážně se zaměřit na otázku umírajících korálů a to se hlavně týká těch území zámořských Eh, které s těmito věcmi mají eh, konkrétní zkušenosti. Proto si myslím, že to všechno souvisí s tím, jakým způsobem můžeme monitorovat, jakým způsobem eh, se můžeme poučit z těchto chráněných oblastí, protože hovoříme-li o chybách o, nebo o selhání, tak většinou se jedná o to, že nevíme dost o tom, jak to vypadá v jednotlivých habitátech. Já nemohu hovořit o tom programu Life Plus. Pochopitelně, že i já bych byla ráda, kdyby se do toho investovalo více, ale musíme vždy hledat určitou rovnováhu mezi těmi jednotlivými eh, oblastmi a potom tím, co je ryze eh, environmentální. Eh, v současné době myslím, že můžeme konstatovat, že situace se do určité míry zlepšila. Myslím si, eh, že už komisař Dimas hovořil o tom, že asi nebudeme schopni naplnit ty eh, údaje. Kromě toho hovořil o tom, že máme také nedostatek ukazatelů, tak abychom mohli se věnovat všem otázkám, které s tím souvisí. Během posledních 12 týdnů eh, jsme nabili dojmu, že jak my, tak vědecká obec nějakým způsobem konečně byla ochotná se sejít u jednoho stolu a dohodnout se na tom, abychom měli jakýsi základ, na které můžeme dále stavět. Co se týče výchovy a vzdělání, já s tím naprosto souhlasím. Pochopitelně existují určité věci, které můžeme dělat, a to na té celoevropské úrovni. A jsou to věci, které by umožnily zlepšení všech těch procesů výchovy a vzdělání v jednotlivých členských státech. Myslím si, že eh, to je věc, která by se měla zdůrazňovat na evropské úrovni a také ve vztahu ke zbytku světa, protože myslím si, že velice často jsou to věci, které se nerealizují na úrovni jednotlivých členských států. Já si myslím, že eh, moje, moje agentura by měla mít k dispozici více eh, argumentů, které by přesně definovaly náš naši stopu, ekologickou stopu v Evropě, eh, tak abychom byli schopni se poučit eh, o těchto věcech na regionální úrovni, potom na místní úrovni a zase v tom směru nahoru naopak potom na té úrovni globální. Myslím si, že to všechno souvisí také s tou otázkou um, nedostatku některých uh, zdrojů. Bylo by dobré eh, si uvědomit, že už se udělala hodně velká práce, jak v, našem, v naší agentuře, tak také v oblasti eh, vzácných půd. Eh, to souvisí například eh, s důlní činností v obrovských částech Afriky. Kromě toho to souvisí také s otázkou recyklace, protože si myslím, že stále ještě nerecyklujeme dostatečně. Myslím si, že kdyby tyto věci byly ošetřeny lépe, tak by celá tato konverzace o minerálech byla úplně jiná, také o rudách. Na jedné straně tedy je to otázka surovin, a myslím si, že by bylo dobré se soustředit na konkrétní eh, tyto suroviny eh, a potom eh, hovořit konkrétně o tom, jakým způsobem bychom mohli ty věci ovlivnit, například v oblasti obalové techniky a tak dále a také odpadu, které souvisejí s obaly. To jsou věci, které souvisejí také s efektivním využitím zdrojů. Co se týče deserteku, Myslím si, že o dezerteku bychom mohli eh, eh, eh, hovořit velice dlouho a nepotřebujeme k tomu mobilizovat mnoho materiálu, ale jedna věc je jasná a sice, že jakékoliv hodnocení dopadu by vždy uh, mělo eh, obsahovat také informace o inovacích, o tom, odkud můžeme očekávat ty hnací motory pro budoucnosti. A to se netýká jenom těch eh, vzácných nebo těch zdrojů, kterých je nedostatek, jako například voda a tak dále. Eh, ostatně o tom hovoříme také v našem pracovním programu na rok 2011 Eh, je důležité, abychom využívali všech těch znalostí, které máme k dispozici pro další spolupráci. Co se týče implementace, o tom jsme hovořili ostatně také dnes odpoledne. Implementace je otázka, která je vždy na programu. Eh, to souvisí s otázkou určení eh, priorit což je velice eh, dobré, protože opět to souvisí eh, s efektivitou využití zdrojů. Dává nám to jakousi zpětnou vazbu, zpětné informace o tom, jakým způsobem skutečně to eh, v této oblasti efektivního využívání zdrojů jak to vypadá, a to v kontextu vize 2020. Myslím si, že v této souvislosti také se jedná o větší politickou koherenci. Ekosystémové jako, služby, o tom hovořil Vittorio, pochopitelně všechno to, co zde zaznělo, bych mohla opakovat a znovu bych mohla eh, hovořit o tom, že eh, eh, ty jednotlivé služby pochopitelně se navzájem ovlivňují. Já bych byla velice ráda, kdyby například ta směrnice o půdě byla skutečně stále ve středu naší pozornosti. Na závěr si myslím, že Eh, bych se možná mohla vrátit eh, k té původní otázce, to je těch 30%, to je mimořádně politi- spolitizovaná oblast my společně eh, s komisí se snažíme nestat se příliš politickými. Myslím si, že tady existuje určité nebezpečí, protože se to dá řešit na evropské úrovni, na vnitrostátní úrovni a tak dále. Mohli bychom dokonce hovořit o agresivnějších cílech, ale přesto si myslím, že eh, nastane doba, kdy musíme přestat tuto odbornou diskusi a musíme se spolehat na určitá rozhodnutí na úrovni politické, protože jestliže se podívám na to, co se děje v celém světě, nové materie, nové, nové materiály, nové energie, inovace a tak dále. Já si někdy říkám, jestli by nebylo lepší, kdyby si někdo sedl a udělal jakousi inventuru toho všeho. Myslím si, že je potřeba, aby ta změna byla vždy systémová. Eh, nesmíme eh, se bát nových technologií, ale ne jenom z jedné perspektivy. Musíme se na to dívat vždycky z eh, mnoha pohledu, protože to pochopitelně všechno má dopad na půdu, na eh, vodu a na to. Jinými slovy, my se vždycky budeme eh, zamýšlet nad tím, jakým způsobem může dosáhnout snížení těchto emisí, ale nebude to pouze z hlediska snížení emisí, ale bude to vždycky z hlediska nebo v kontextu toho, jaké budou dopady toho všeho na, životné, na život, životní prostředí a to také souvisí s celým tím systémem obchodování. Čili některé odpovědi máme k dispozici a já si myslím, že je budete mít k dispozici i vy tak během jednoho měsíce. Děkuji. Jacqueline McLeod, vielen herzlichen Dank. Děkujeme vám, paní Jacqueline McGladová, že jste přišla mezi nás. Děkujeme vám za tuto rozpravu. Myslím, že je zjevné, že výbor Envy a jeho členové Mm, si skutečně přejí, abychom byli v eh, úzkém kontaktu. Vidíme, jak intenzivně se v Kodani pracuje na tom, aby se sbírala všechna tato data, tak abychom si mohli učinit obrázek o tom, jaké problémy existují i jaké jsou možnosti a strategie tyto problémy řešit. Dnes jsme hovořili o třech až čtyřech významných komplexech. Obrovské téma je ochrana klimatu, potom je to biodiverzita, další veliké téma a také otázka účinného využívání zdrojů a všechny aspekty s tím související. Máme zde eh, směrnici o recyklování elektroodpadů. Dnes jsme měli zprávu o bioodpadech, kde bychom chtěli být legisla- mít legislativní iniciativu, abychom o tom jenom nediskutovali, ale skutečně udělali nějakou úpravu, udělali tomu právní rámec Domnívám se, že tento parlament a výbor jsou velmi produktivní a aktivní, tak aby se zdroje suroviny využívaly efektivněji. Já se velmi těším na sdělení komise, která v této oblasti obdržíme a právě vaše studie jsou základem pro naší práci. Takže my vám velmi děkujeme, těšíme se na viděnou, jistě se zase někdy uvidíme a velice vám děkuji se mluvám, ale jenom bych chtěla ještě jednou zdůraznit, a to je velmi praktická záležitost. Vždycky jsou tu kolegové na výboru, na které se můžete obrátit, když máte nějaké bezprostřední žádosti, někdo sedí tam, nebo nevím, kdo teď jste. Můžete prosím se přihlásit, Johannes. Vždycky tady někdo z nich je. Prosím, když e, něco bude, tak se na ně obraťte. My se vždycky snažíme podporovat zpravodaje a opravdu pokud eh, máte někdy pocit, že to neděláme úplně eh, tak, jak byste chtěli, tak nám dejte vědět. A mm, s celou řadou z vás jsme pravidelně v telefonním kontaktu, takže doufám, že se to rozšíří na další. Děkuji. Také díky Johannesovi a dalším. Ano, jistě známe je, vidíme je a vy nás tady podporujete v tom, abychom s nimi byli v kontaktu. To je dobré. Zítra v 9 zasedání koordinátorů a pak 9, 10 budeme, bude následovat zasedání výboru a toto je pro dnes konec.